Bien, mes chers collègues, nous allons euh, reprendre notre séance. J'ai euh, l'immense honneur et plaisir euh, d'accueillir Dobrý den, dámy a pánové. Dovolila bych se zahájit naše odpolední zasedání. Mě velkým potěšením přivítat tady paní McGlade, která je výkonnou ředitelkou Evropské agentury pro životní prostředí. Je nám velkou ctí, že se k nám dnes eh, připojila a připravila si vystoupení ohledně toho, co se, jak to vypadá s životním prostředím v Evropě, jaké vyhlídky životní prostředí má. Budeme mít možnost si s ní poté podiskutovat, eh, což bude jistě nesmírně zajímavé. Good afternoon. Dobrý den. Děkuji vám eh, za pozvání na dnešní odpolední zasedání a předložit vám, za možnost předložit vám čtvrtou zprávu o stavu eh, životního prostředí v Evropské unii. Jakožto poslanci a spolu zákonodárci, kteří se podílejí na environmentální politice, víte, jak eh, závažnou roli hraje ochrana životního prostředí v Evropě. Dnes tady v parlamentu, myslím, před námi eh, je jeden velice důležitý eh, prvek, který tam zpráva má a možná už jste se s ní eh, stihli trošku obeznámit. Ta část, o které mluvím, je schrnutí či souhrná zpráva, což je jedna část té zprávy. Celkem je možné ji rozdělit na čtyři části. Já zajistím, aby v dolené době bylo více kopií k dispozici. A, takže tam máme dále část o hlavních trendech evropského životního prostředí. Další část se tří, e, týká 13 e, tematických posouzení e, nejdůležitějších ekologických témat, a neúspěchu. A, a čtvrtá část to je posouzení jednotlivých zemí, což je, myslím, poměrně jedinečná záležitost. A díváme se na to to životní prostředí v jednotlivých zemích. Z dnešního hlediska doufáme, že eh, tyto zprávy se budou aktualizovat eh, ročně nebo možná eh, v trošku větším časovém horizontu, ale máme něco, z čeho můžeme vyjít. Takže ta zpráva je velice objemná a dovolte mi, abych zmínila nejdůležitější sdělení, která obsahuje a z těch deseti bych některé z nich tady eh, zmínila. Tak eh, tím hlavním zjištěním je pro nás to, že environmentální politika eh, funguje, dosáhli jsme v ní pokroku, ale nezapomínejme na to, že před námi stojí obrovské úkoly a naše úsilí by se mělo soustředit hlavně na to, abychom implementovali stávající politiky mnohem komplexněji a účinněji. To druhé hlavní zjištění je takové, že ekologické výzvy už nemůžeme řešit nezávisle jako jednoduché konkrétní záležitosti. V minulosti jsme takto izolovaně některé věci řešili a přitom úspěšně, ale ty úkoly, před kterými stojíme nyní, jako jsou ty mega trendy, tak jsou mnohem eh, širší, komplikovanější a propojují různé eh, prvky eh, přírodních, sociálních, hospodářských systémů, což znamená, že to na vás, jako jakožto zákonodárce, klade nové, větší požadavky a já doufám, že naše analýza vám ve vaší práci pros- pomůže. Když se podíváte na těch 13 eh, eh, tematických posouzení, ať už je to biodiverzita, vodní zdroje, přírodní eh, zdroje, tak eh, jsou tam definovány čtyři hlavní eh, priority. Jsou to klimatické změny, příroda a biodiverzita, přírodní zdroje a odpad, životní prostředí, zdraví a kvalita života. A k tomu jsou vždy schrnutí. Eh, vy máte k dispozici složky, kde jsou ta schrnutí k jednotlivým těmto tematickým oblastem. A až si je pročtěte, tak zjistíte, že se tam velice stručně uvádí pokrok jednotlivých 27 států v těch klíčových eh, oblastech a pokrok při naplňování těch stanovených eh, cílů. Eh, na stránkách 18 a 19 je potom takové stručné schrnutí toho dosaženého pokroku a uvidíte, že ten pokrok je v některých případech skutečně velice zajímavý, v některých, u některých cílů bohužel nepatrný. Pokud jde o klimatické změny, tak se blížíme k plnění, ke splnění závazků Kyotského protokolu a cílu pro rok 2020. Ehm, a a emise v roce 2009 byly o 17,3 pod úrovní eh, roku 1990. Bohužel ne všude jsme takto úspěšní, například eh, doprava eh, je trošku znepokojivá a Bílá kniha ukazuje, že je tady řada věcí, na které třeba kde je třeba udělat mnohem více než, než doposavat. Obecně ovšem lze mm, mm, uzavřít dnes eh, na začátku Cancunské mm, konference, že eh, cíle, které jsme se stanovili eh, při snižování skleníkových plynů nejsou dostatečně naplněny, pokud mají zvrátit to zvyšování teploty. Pokud o přírodu a biodiverzitu, tak Evropa tady dosahuje pokroku, ale jak všichni víte, tak eh, se nám nedaří naplňovat eh, úplně všechny eh, cíle, hlavně v oblasti biodiverzity. Pokud jde o legislativu ohledně znečištění vzduchu a vody, tak ta pomohla eh, trochu zlepšit eh, biodiverzitu. K dispozici máme řadu procesů, například eh, proces SEBI 2010, tedy zjednodušené indikátory pro biodiverzitu v Evropě 2010. tak zhoršování ekosystému eh, znamená, že Evropská unie bohužel eh, v té oblasti diverzity neplní své cíle a nesplní je. Eh, víme, že dochází ke zhoršování přirozeného prostředí a u zhruba třetiny až zhruba poloviny je ten stav habitátu nepříznivý. Pokud jde o přírodní zdroje a odpad, tak tady eh, ještě nedošlo k dostatečnému oddělení eh, toho využívání eh, přírodních zdrojů od eh, ekonomického eh, růstu stále dochází k nadměrnému skládkování, na vzdory zlepšené recyklaci a tak dále. Pokud jde o stav životního prostředí jako takového, tak například se zlepšuje stav vzduchu a vody, ale třeba expozice prachovým částicům a ozónu zůstává dosti znepokojivé, zlepšuje se stav zpracování odpadních vod, ale ještě stále představují značné environmentální a zdravotní eh, rizika eh, chemické a zakázané substance znečišťující vodní zdroje. Eh, my Především se musíme dívat na environmentální záležitosti komplexně a komplexně je řešit oblastech, kde nedochází k žádnému pokroku, se musíme zamyslet na lepší implementaci, případně na úplně novou regulaci. A tady eh, v této oblasti by nám měly pomoci hodnocení jednotlivých eh, zemí, které obsahuje naše eh, zpráva. Je zjevné, že už teď máme dostatečnou environmentální legislativu, která jednoznačně funguje, je třeba zajistit ale řádnou implementaci v každé v každém státě. Vy samozřejmě jste z různých částí Evropy, jakožto poslance, takže dobře víte, že Evropská unie to není jenom o tom, co se děje tady v Bruselu a tak doufám, že i toto posouzení vám dá eh, takový vhled eh, do diverzity, eh, kterou Evropa představuje. Tato zpráva pro rok 2010 se dívá na jednotlivé státy, ale zároveň komplexně na celou Unii a snaží se porovnávat situaci a nacházet e, ty nejlepší osvědčené postupy, co funguje, co, co nikoliv, v jakých lokalitách e, a tak podobně. Pokud jde o ty megatrendy, to je součást části A, nám nabízí další e, dimenzi, na kterou nesmíme zapomínat při své práci. Ukazuje nám to, že evropské životní prostředí, včetně hospodářství a naší společnosti, hodně závisí na globálních vlivech. Situace je nesmírně mm, komplikovaná a funguje tady zpětná vazba mezi eh, hospodářstvím a eh, environmentální oblastí. Řízení těchto rizik představuje eh, obrovský, obrovský úkol, obrovskou výzvu a i tady jsme narazili na několik hlavních zjištění a to, že je potřeba zlepšit monitorování analýzu budoucích změn a nejistot. Nelze se zabývat jenom současným stavem, ale hledě do budoucna a je třeba nabídnout dlouhodobou perspektivu v politickém plánování a na závěr, až my, jakmile máme na stole nějakou environmentální politiku, tak je třeba ji propojit s těmi globálními megatrendy a zajistit, že i ostatní politiky, které se dotýkají životního prostředí, ať už jde o zahraniční pomoc nebo mezinárodní obchod, eh, jsou, jsou zohledněny eh, z hlediska eh, ochrany životního prostředí a nemají nějaký nečekaný negativní dopad. Když si uvědomíme komplikovanost těch výzev, tak je jasné, že potřebujeme skutečně eh, promyšlenou eh, politikou, která zasáhne všechny, eh, všechny sektory a jak takovou koncepci zpracovat, je jasné, že třeba najít nějaký společný cíl, účel, nabídnout přirozenější informace o zdrojích, které máme k dispozici, které máme k dispozici již nyní, jakým způsobem se buď zhoršují nebo zlepšují, jak na ně dopadají klimatické změny a tak dále. Nevím, jestli má smysl spekulovat o tom, co by měl obsahovat eh, šestý environmentální akční mm, plán. Každopádně, co víme, je, že musí se environmentální politika začít promítat i do ostatních sektorových politik, jako je politika rybolovu, zemědělství a tak dále. Co je důležité, je úsporné využívání zdrojů a to nám může nabídnout eh, zajímavou, přesvědčivou, integrující mm, koncepci Na jedné straně jde o vyvážení přírodního kapitálu a ekosystému, který máme, a potřeb naší společnosti, včetně potřeb hospodářství. Znamená to, že i udržet si dlouhodobý růst můžeme jedině tak, když začneme více a úsporněji využívat stávajících zdrojů. Takže úspornost zdrojů, to by mělo být pro evropské hospodářství eh, na příště zásadní. Obecně vidíme, že a to vyplývá z naší zprávy, že hodně závisíme na dovozu eh, zboží a i, myslím, skeptici v oblasti ochrany životního prostředí eh, se mnou v tomto budou souhlasit. Pokud tedy jde o využívání zdrojů, tak je potřeba najít že eh, tu největší hodnotu, kterou nám mohou, mohou přinést. Eh, zelená eh, ekonomika, to je často jmenovaná koncepce. Nebezpečím současné recese je, že se málo věcí v této oblasti ochrany životního prostředí podaří eh, změnit a my se snažíme nabídnout eh, ucelené vodítko pro to, jak eh, zekologičnit hospodářství, ekonomiku a Tady jde o to řízení přírodního kapitálu, úsporné využívání zdrojů, to jsou ty hlavní prvky, na které bychom měli stavět. A propojení, s tímto jsou propojeny spropojena ucelenost všech politik, které používáme. Naše práce nám ukazuje, že ta soudržnost politik a soudržnost politických cílů eh, v Evropské unii v podstatě existuje. Na papíře to vypadá vše poměrně dobře, eh, ale eh, pak najednou zjistíme, že se objevují konflikty v praxi a to a ty výsledky jsou často neočekávané a nepříliš, nepříliš dobré, ať už jde o třeba naceňování eh, vody, Na druhé straně máme eh, znečišťování eh, vodních zdrojů, které pak tu, tu též vodu činí nevhodnou pro běžné použití. Takže jakým způsobem zlepšit tu soudržnost eh, je třeba zamyslet se nad tím, jak se environmentální politika eh, uplatňuje na všech eh, úrovních řízení a jak dopadá na ostatní sektorové politiky. Tady nám, myslím, pomohou ta posouzení jednotlivých členských států. Doufáme, že to bude materiál nápomocný vám jakožto zákonodárcům. Na závěr bych chtěla říct, že tato zpráva, mm, kterou vám tady předkládám, je souhrným posouzením stavu životního prostředí v Evropě. Doufujeme, že napomůže také nabídnout eh, soudržný přehled eh, jednotlivých témat, eh, rozsahu problému, propojení mezi jednotlivými mm, tématy. Osvětluje úkoly, před kterými stojíme jak globálně, tak na evropské úrovni a naznačuje, jakým způsobem eh, se budou projevovat eh, problémy typu eh, zmírňování klimatických změn, biodiverzita, odpad a tak dále. a jakým způsobem bude mít environmentální politika dopad na politiky sektorové. My podporujeme práci komise na veškeré eh, environmentální legislativě, která směřuje k úsporám. V širším kontextu s vámi chceme spolupracovat eh, na vytvoření nějaké souborné koncepce, v níž každý eh, budeme mít svoji roli, abychom zapojili aktéry na všech úrovních místní, občany i aktéry na Evropě na úrovni celoevropské a společně zajistili, že ekologické zdroje jsou využívány úsporně maximálně účinně. Na tomto bych skončila. Děkuji vám, paní předsedkyně, jsem připravena zodpovědět vaše dotazy. Děkuji mnohokrát, paní ředitelko, za mm, vaše naprosto jasná a precizní slova. Domnívám se, že jistě to vyvolá reakci mm, mých kolegů. Možná, že bych začala tím, že dám slovo Gaban Jean Brandimu, který eh, byl naším kontaktním člověkem mezi parlamentem a agenturou a který požádal o slovo. Děkuji paní předsedkyně a děkuji paní McGlade za prezentaci a za tu eh, báječnou zprávu. Nejenom měříte teplotu životního prostředí v Evropě, ale i tak trochu tu naši teplotu, protože my odpovídáme e, za velkou část ekologické legislativy a já si myslím, že je velice e, pěkné si přečíst, že e, směřujeme správným směrem a ekologická legislativa v Evropě má značné úspěchy. Nicméně mám několik poznámek. Vy se zaměřujete na praktické provádění a na vymáhání předpisů. A říkáte, že bychom měli urychlit ten proces eh, naplňování v praxi. To znamená, že bychom možná se měli uvolnit, pokud je o novou legislativu, a spíš zaměřit se na eh, vymáhání a zavádění té staré. Ale pokud státy tedy implementovali tu legislativu tak, jak měli, pokud by to udělali, tak by naše životní prostředí bylo v mnohem lepším stavu než teď. Mohli byste se, mohla byste se k tomuhle nějak konkrétně vyjádřit, jestli to tak opravdu je? A potom druhá věc, to, o čem teď potřebujeme hovořit. Nově se tedy zaměřujeme na efektivní využívání zdrojů. Když já se podívám na to, co se děje na trhu, tak vidím, že společnosti eh, čím dál tím více jsou, udržit, jsou sami o sobě udržitelné kvůli altruismu, ale kvůli, eh, eh, kvůli ekonomice, protože vzácnost zdrojů omezuje jejich výrobní schopnosti. Máte ten pocit, že v tuto chvíli trhy jednají rychleji než veřejná sféra než stát. Jsme svědky těch velkých konferencí OSN, kde je tak těžké přicházet s novými návrhy. A tak vidíte, pokud vidíte podniky, alespoň ty přední, které eh, jednají mnohem rychleji. Děkuji. Já bych vám ráda eh, připravila eh, kolegu Jova Martina, který Silvím podívám, podílel na tom sestavení té zprávy, a který by vám k tomuto něco řekla. Já se potom vrátím k té úloze trhu. Tak pokud jde o otázku implementace, podíváte-li se na ty na to extenzivní posouzení eh, ve 27 členských státech a pěti eh, zemích eh, EFTA a v, potom v těch balských zemích dalších, tak tam vidíte velice zajímavý obrázek. Například vztah mezi eh, rychlostí implementace a velikostí země. Často zjistíte, že menší země s eh, jednoduššími mechanismy řízení nebo veřejné zprávy eh, mohou implementovat mnohem rychleji a efektivněji než větší země, které často tedy s federální strukturou. Obrázek ze západního Balkánu je velice zajímavý. vidíme na něm, že se správnými podmínkami, včetně finančních zdrojů, můžete eh, brzo eh, dosáhnout velkého pokroku. Oni eh, přijímají konkrétní kroky a podávají o nich zprávy a je to vidět, ten pokrok. A je tady také velké přání učit se vzájemně mít ty družební tréninkové projekty a vytvářet zásady správné praxe tedy. Pokud jde o zrychlování, tak já si myslím, že stojí za to podívat se na to. My, my samozřejmě všichni víme, že v době hospodářského pokresu životní prostředí obyčejně eh, trpí na úkor ostatních sektorů, pokud jde o rozpočtovou debatu v jednotlivých zemích, ale je také docela zřejmé, že tam, kde dochází k integraci, a integrace na severu Evropy je hodně odlišná od integrace na jihu, takže tam, když dochází k integraci, tak eh, se to odráží ve zrychleném procesu. Takže pokud jde o zrychlení té implementace, tak ta integrační, vyhlídky na integraci eh, tam hodně pomáhají. My nemáme, ehm, my si myslíme, že uvolnění ekologické legislativy bylo vítané v jakékoliv zemi, se kterou jsme uvažovali v této analýze. Spíše jsme svědky toho, že lidé by raději byli, aby bylo jasněji, pokud je o implementaci, aby se to zjednodušilo v řadě oblastí. že eh, když budete eh, zvažovat eh, ekologickou politiku versus sektorovou politiku, tak oni často nevědí, jak vykládat ty sektorové požadavky, i když vědí, jak implementovat ty ekologické požadavky, ale a to co nejefektivněji tedy a to i pokud jde o náklady. Takže eh, pokud jde o implementační proces, tak tam ještě zbývá si to hodně vyjasnit. A já potom k té komunikaci. V eh, zprávě Global Megatrends eh, na to najdete velmi přesnou odpověď, ale já to schrnu. Řada trhů to vnímá jako existenciální otázku, protože mezi 14 eh, eh, důležitými skupinami surovin, které jsou eh, důležité pro ekonomiku a které jsou velice hospodářsky důležité a rizikově, to rizikově jejich dodávání, dodávka je ohrožena, tak ty země už opravdu začínají šetřit. V Evropě si uvědomujeme, že ty zdroje tady nebudou vždycky, nejsou k dispozici okamžitě a proto firmy se Eh, tím chovají tak efektivně. Ale pokud se podíváte někam vpřed, tak je zřejmé, že se snižuje mm, eh, znečištění eh, a zvyšuje se efektivita využívání surovin, ale mm, problém je celkový objem. To už je obtížné stáhnout. Potom tady máme inovace a patenty a tak dále. V Evropě to hodně roste ale eh, dokud si k tomu nepřikreslíte Čínu, tam Čína opravdu zásadním způsobem roste. A to je pro nás důležitý signál. Navzdory našim veškerým snahám, nakonec možná bude eh, demat, zajímavá debata o technologických transferech. To jsou signály, kterým bychom opravdu měli eh, věnovat pozornost. Myslím si, že některá odvětví jsou hodně vepředu a Eh, takže já vím, že jsem vám odpověděl jenom částečně, ale mm, můžeme eh, si o tom potom povídat ještě dále. Děkuji mnohokrát, Chris Davis. Thank you, uh, President, and uh, thank you, Děkuji, uh, paní předsedkyně, a děkuji paní profesorce McGlade. Mně se to opravdu uh, uh, líbilo a teď bych položil nějak, několik otázek, které jsem vždycky chtěl položit. Takže nejdříve klimatické změny. ta zpráva eh, nás tak trochu eh, nakopala v tom, že opravdu to vypadá, že stihneme těch 20% eh, do roku 2020, pokud je o snížení emisí, ale a zároveň se tam píše, že tato čísla představují jenom emise na evropském území. Já jsem tam nedostal žádné číslo k tomu další podrobné, ale Pochopil jsem to tak, že náš čistý příspěvek ke snížení eh, plynů eh, v globálním měřítku je nula. Můžete to, pod... Můžete to eh, říci? A budeme mm, nulově přispívat v roce 2020? Nebo jak to mám, mám, mám chápat? Nebo že ten náš růst v CO2 jsme vyvezli jinam? To nevím, co to znamená. Potom je tady ten Montrealský protokol vy říkáte, že tam doveš, došlo k většímu snížení plynu globálních skleníkových než eh, podle Kyotského protokolu. Takže neznamená to, jestli bychom se neměli zaměřit na ta snadnější řešení, jako jsou freony a takovéhle. Protože kde se nám podařilo eh, dosáhnout značných, značného pokroku. A jakou máme další možnost? Vzhledem tomu, že tady mm, je tak obtížné změnit energetickou politiku. Potom eh, rostoucí hladiny moří, ty nám rostou asi o 3 mm eh, ročně, pokud jsem to správně pochopil. No, dobře. Tak, dvě otázky. Roger Helmou, jeden z předních euroskeptiků, pardon, se eh, skeptiků, pokud jde o klimatickou změnu, říká, že byl na různých místech a není tam vidět nárůst Ehm, hladinu, hladiny moře. A upřímně řečeno, já jsem byl na pláži, kde jsem si hrál před 50 lety, nic se nezměnilo, ale vím, že také narůstá hladina písku a tak dále. Takže proč nejsme, s, proč nevidíme více jako hmotních důkladů o nárůstu hladiny moří? A proč to, na to lidé více nepoukazují? Ale i když to roste o 3 mm, tak jak to najednou naroste o metr o dva za století, což je samozřejmě obrovský nárůst. A potom je tady ještě ta otázka implementace. Vy jste hovořila o tom, že členským státům, že členské státy potřebují jako větší jasnost a a otázkou je, jestli, je, jestli vaše agentura něco konkrétního doporučila komisi při přípravě legislativy potřebujeme eh, předem nějaké eh, pokyny, když vydáme legislativu, tak opravdu hodně pomůže, když eh, ta právní slova už jsou předtím vysvětlena nějak jednoduše. Já vím, jak my se tady o tom kolikrát bavíme, a o tom, když se vidí tu legislativu, jak je špatně napsaná, a, píše se, v, ka- a v každém eh, státu je to jinak. A, a eh, státní úřady to prostě uh, nedodržují potom, nebo to špatně vykládají. Tak, to je tak ode mě všechno, já bych to teď nadhodil. Děkuji za vaše vystoupení, paní McGlade. Děkuji také za tuto zprávu. Já si myslím, až budu mít čas si ji pořádně projít, že to bude jistě nápomocná a velice významná zpráva, protože tak to eh, platilo pro tu eh, zprávu předchozí. Sám za sebe mohu říci, že to byla eh, jedna ze zpráv, na kterou jsme potom tady ve výboru často eh, odkazovali, využili jsme ji při vyjednávání a eh, u mě v kanceláři nejpoužívanější kniha, eh, ke které se často, ehm, kterou, do které se často chodím dívat, když něco potřebuji ověřit, takže se těším na, na počtení i v tomto, v tomto případě. Mám několik poznámek a několik dotazů. Tak zaprvé myslím si, že je velice důležité aby jste se soustředili na mm, integraci environmentálních politik do dalších mm, sektorových politik. A já jsem velice rád, že jste toto zmínila, protože to je přesně to, co musíme brát nesmírně vážně v nejbližší době tady v parlamentu a v našem výboru. Hlavně pokud jde o nové finanční perspektivy, reformu eh, společné zemědělské politiky, eh, pokud jde o dopravní iniciativy. Myslím, že je vidět, že ty nejlepší věci, které můžeme udělat, eh, eh, se nebudou týkat přímo environmentální legislativy, nýbrž legislativy pro ostatní sektory. Takže to jsem rád, že jste zmínila. A další otázka se týká obsahu této zprávy, ačkoliv jsem ji ještě sám neměl možnost ji přečíst, tak chci se zeptat, jaký důraz kladete na vztahy mezi hospodářstvím, hospodářským růstem a životním prostředím a respektive environmentální legislativou, protože jak asi víte, tak tato témata, mm, o kterých v těchto měsících hodně diskutujeme. Mluvíme o tom, pokud jde o diverzitu mm, a v souvislosti s debatou o tom, zda eh, nebýt ambicioznější u klimatických politik. Evropská komise předložila sdělení, kde je řada dobrých argumentů, proč eh, si nastavit vyšší ambice v oblasti klimatických změn a protože to pomůže klimatické změny zmírnit, ale také protože nám to pomůže posílit konkurenceschopnost. Takže mě se zdá vhodné eh, zaměřit se i na ty, ty věci, takže by mě zajímalo, eh, zda ve zprávě se věnujete i tomuto pojítku, zda nám může environmentální politika pomoci zvýšit konkurenceschopnost a eh, za druhé, nebo druhá součást mé otázky, se týká vztahu nákladů pro společnost, eh, které souvisí s adaptací a na druhé straně náklady na prevenci, což Nikola Stern eh, řešil ve svém přeskumu. Tak by mě zajímalo, zda se toto brali také v potaz. Děkuji. Děkuji, nyní Karl. Ano, děkuji, že jste tady eh, opět mezi námi. Děkuji za vaši práci. Jenom velice rychle jsem se tady teď eh, začal listovat eh, vaší zprávou a vidím, já zmíním jiné věci než klimatické změny. Eh, zmíním se nejprve o chemických látkách, protože tady už několik let jsou zneklidňující tendence, ať už jde o nebezpečné látky, toxické látky, karcinogenní látky. Vy mluvíte, že je možné je od odpojit eh, tuto problematiku od eh, ekonomického růstu a tak eh, se chci zeptat, máte pocit, nebo respektive jakou novou legislativu pro chemické látky myslíte, že potřebujeme k tomu skutečnému oddělení? Protože například látky mající dopady na, na na, na hormony, to jsou podle mě eh, zneklidňující informace, které jsou k dispozici a co myslíte, že bychom mohli udělat v oblasti chemických látek, chemikálií vůbec, co jsme zatím neudělali. Biodiverzita to je další záležitost. Na koje jsme přistoupili na nové závazky, ale například eh, pokud je o využívání půdy, tak eh, a s tím související biodiverzita. I tady vidíme zneklidňující tendence, co víc jako mohli udělat, eh, protože se mi zdá, že současná legislativa nestačí. A pak tedy konečně ty klimatické změny, obrovská eh, otázka. Opět to odpojení eh, decoupling, o kterém hovoříte. Ono hned na začátku máte nějakou zajímavou tabulku, kde se uvádí v procentech emise za jednotlivé sektory a dosavadní snížení. Eh, těkavé látky jsou tady uvedeny a odpad. To jsou oblasti, kde jsme byli zatím úspěšní, nicméně eh, ty mají malý podíl na emisích eh, v tuto chvíli a velkým problémem zůstává doprava a moře, vzduch, Ehm, námořní doprava, eh, letecká doprava, odpad. Eh, tady k tomu odpojení zatím nedošlo. Snížili jsme emise u energetiky nejméně ze všeho. A takže před námi zůstávají ty nejtěžší oblasti, do jejich řešení jsme se vlastně ještě eh, nepustili, které zodpovídají za většinu, procentuálně většinu těch emisí. Takže já si myslím, že to jsou oblasti, které mnohem obtížněji odpojíme od hospodářského růstu než, než jiné. Takže by mě zajímalo, zda bychom si mohli v budoucnu eh, promluvit, nebo vy byste mohli zpracovat eh, zprávu o systémových eh, souvislostech. Pro mě z výzkumného hlediska je zajímavá například ta oblast pracovní době a emisí. Vztah mezi těmito eh, koncepty eh, studie ukazují eh, vazbu v této oblasti. Kdyby Evropané pracovali tolik jako Američané, tak by se nám o 20% zvýšily emise. Takže mm, mm, myslíte, že bychom se mohli věnovat i tomuto tématu? Také neenvironmentální legislativa má dopad na, na životní prostředí. Uh, to je věc nesmírně důležitá, ale nebyla dos, doposavat dosavadně eh, dostatečně proskoumána, prostudována, abychom ji mohli použít eh, v naší legislativní práci. Takže by mě zajímalo, zda byste se na to nemohli podívat eh, více do hroubky, když už řešíte otázku toho hospodářského růstu, úsporného využívání zdrojů, jenom to trošku ještě dotáhnout dále. Madame Maglid, si vous voulez... Paní eh, Megle, eh, chtěla byste odpovědět nejprve na tu první otázku a pak budeme pokračovat dalšími třemi novými dotazy. Um, Chris, you was... Tak nejprve Krysy, eh, vy, vy se ptáte na obtížné věci, doufám, že na ně dokážu aspoň nějak odpovědět. Tak pokud je o ten čistý příspěvek Evropy, export emisí, náš podíl nebo naše spotřeba, tady je potřeba věci ještě hodně propočítat, eh, abychom eh, mohli říct, že odvádíme skutečně eh, dobrou práci. Nemůžu říct, že náš příspěvek v tuto chvíli je, je nula, tak jak říkáte vy. Kdybychom měli tedy konkrétní eh, žádost eh, od vás, tak já myslím, že bychom dokázali eh, alespoň částečně nastínit tu současnou situaci pomocí konkrétnějších čísel. Pokud je o rostoucí hladinu moří, ano, kdyby bylo možné tedy předložit konkrétní žádost tím souvisí ta úsporné, ta, to úsporné využívání zdrojů, recyklace a tak dále. Myslím, že máme silnou motivaci, abychom spolupracovali s eh, Eurostatem OECD a dalšími zeměmi v této oblasti. Tak teď k tomu, eh, k té hladině moří. Já myslím, že bych vám mohla ukázat eh, už některé zatopené oblasti. Existují náznaky toho, že začíná jaksi voda prosakovat do nových oblastí a Samozřejmě, že také záleží přesně na tom, kde, kde žijete, eh, na té Nicméně existují místa, mohla bych vám je ukázat, kde dochází k, ke ztrátě eh, té pobřežní eh, pevniny a kde je to realita. Takže důkazy o, o průsadcích eh, mořské vody do, do no, nových eh, eh, oblastí už jsou. Takže to je záležitost, kterou nevyřeší samozřejmě mm, nějaké stavební zásahy, takže jde spíše o adaptační opatření, mapování situace, třeba schromáždit důkazy, monitorovat situaci Hladina moří se zvedá mm, celkově po světě. Eh, můžeme ovšem třeba v přístavech eh, nazbírat eh, konkrétní čísla a měření. A právě proto mluvím tedy o, o snižování skleníkových plynů. Joe tady mluvil o implementaci a, a provádění a já, když s vámi spolupracuji, tak za sebe mohu říci, že, že cítím, že tady chybí pojítko eh, mezi eh, legislativou jako takovou a měřením pokroku, který legislativa dosahuje. Máme určité indikátory, soubor indikátorů, celou řadu těch ukazatelů, eh, je to v té naší souborné zprávě a Schromáždili jsme celou řadu údajů, informací, mm, které jsou formálně požadované, ale úplně nám neodpovídají nebo nenabízejí odpovědi na všechny otázky, které nám kladete vy nebo si klademe my. Takže tím, jak se snažíme eh, dosáhnout lepší úspornosti zdrojů, se musíme zamyslet nad tím, co přesně chceme měřit eh, a porovnávat. A já navrhuji, a tady bych žádala o vaši podporu, abychom přistoupili eh, k věci mm, komplexněji, nastavili si komplexní systém, abychom se dověděli přesněji, jak se vedeme oblast, těch jednotlivých oblastech, kvalita vzduchu, vody, biodiverzita a mohli jsme měřit eh, dopad na životní prostředí v této oblasti. A můžeme zapojit Eurostat, eh, můžeme zapojit statistické nějaké údaje OSN, které se týkají životního prostředí. To jsou eh, údaje, které jsou k dispozici, ale potřebujeme k tomu politickou podporu, protože je potřeba podpory, pod, propojit environmentální komunitu s tou mm, třeba statistickou. Uh, jaká legislativa, aby nám pomohla, no spíš nám jde o to nastavit větší transparentnost, ale o tom ještě blíže Joe. Pokud jde o hospodářský růst a konkurenceschopnost, e, my jsme zapojeni e, do diskuzí e, o vývoji HDP například. A sem myslím, že patří eh, diskuze o úsporném využívání eh, zdrojů. V dispozici jsou analýzy, eh, které ovšem nejsou veřejně dost dostupné, týkající se toho, nakolik stojí implementace velkých legislativních návrhů, ať jsou to rámcové směrnice o odpadních vodách a tak dále takže dochází nejprve vždy k obrovským investicím a potom ty kvalitativní zisky se eh, tak jakoby srovnávají, už nejsou tak vysoké. A je třeba zasáhnout i, i v dalších eh, sektorech, eh, aby se ten dopad na kvalitu projevil výrazněji. Například, když jde o vodu, tak potřebujete zasáhnout i do zemědělství, používání pesticidů a to má přímý dopad na kvalitu vodních zdrojů. Takže existují eh, i v oblastech mimo, eh, mimo eh, ekonomiku zajímavé informace. Pokud jde o chemikálie, na co jste se ptali, tak nás dosti znepokojuje to, že na jedné straně máme mocný nástroj REACH, a některé prioritní látky, které sledujeme, ale celkově dochází k neustále k eh, obrovským únikům chemikálií do životního prostředí, nejsou detekovatelné a jsme svědky toho, že se karcinogenní látky, eh, léčiva dostávají do vodních strojů a životního prostředí kdybychom se propojili to úsporné využívání zdrojů s cenou eh, vody, eh, vedlo by to možná ke snížení využívání eh, vody, ale nevyřešilo by to všechny problémy s kontaminací. Nevím, jestli tady pomáhají pro všechny ty chemikálie nastavování nějakých cílů a a limitů, ale jde o to na, zamyslet se také nad možnou náhradou nebezpečných látek, nad tím, proč vůbec některé látky eh, používáme. Někde eh, lékaři nabízejí mm, alternativní mm, léky, v případě, pokud existuje alternativa, která je méně škodlivá pro životní prostředí, eh, tak je možné pacientům nabízet takováto léčiva. Myslím si, že to je velice zajímavý přístup, eh, který stojí za zvážení a eh, za nějakou další diskuzi. Pokud jde o to odpojování toho ekonomického růstu a skleníkových emisí, tak třeba ta doprava strategické plánování železniční eh, dopravy. Pokud chceme naplnit ty cíle pro rok 2020, eh, a realizovat nějaký ten přechod na ehm, jiný druh paliv, eh, tak se musíme zamyslet nad tím, jakým způsobem nám do toho bude zapadat to využití životní, eh, železniční dopravy. Že v letecké dopravě došlo k určitým změnám eh, u železnic eh, můžeme narysovat nové tratě, A e, je jedno, jak to v současné době e, vypadá e, ekologické, ale když ekologicky, tak když to srovnáte s ostatními, tak to vypadá, že ani tu železnici nepoužíváme příliš efektivně, takže když chceme oddělovat, tak musíme obětovat některé své svaté krávy. Ale možná, že to už jsem řekla něco hodně kontroverzního a teď nevím, paní předsedkyně, jestli máme ještě chvilku, jestli můžu dát slovo kolegovi. Já jenom eh, k těm chemickým látkám. Zpráva, kterou eh, jsme eh, vydali k léčivům v životním prostředí, ukázala, že legislativní podmínky jsou vhodné pro zprávu léků, které se nepoužijí, to znamená zajistí se jejich bezpečná likvidace, ale většina problémů přichází prostřednictvím toalet, abych tak řekl, což nás přivádí k zajímavé otázce toho zpracování nebo čištění odpadních vod a toho, jak to nejdražší čištění není schopné zachytit e, e, léčiva a proto ona dále pokračují do e, vod. Otázku je, kdo by za to měl platit. Za takovou infrastrukturu. K, tomu zjednodušení. V současné době probíhá debata a teď navážu na to, co říkal eh, Jackie o PPA, o e, síti tedy, pardon, ekologi- eh, úřadů na ochranu životního prostředí a jednotlivých aktérů v jednotlivých sektorech, tak ty agentury tady se snaží dobře pochopit, co se po ně žádá a vidí, že je tady ještě další problém eh, s tím eh, oznámit to eh, jednotlivým aktérům, kteří nejsou ani v odborníci, ani primárně zodpovědní. Ta síť nabízí několik zajímavých možností. Za dvě desítky let se činnosti už tedy ukázala, o čem se můžeme, eh, nebo jak se můžeme vložit do debaty v těch různých legislativních fázích. Děkuji mnohokrát, budeme pokračovat. Judith, prosím. Thank you, Madam Chairman. Uh, uh, děkuji paní předsedkyně a děkuji paní McGlade eh, za účast. Když se velice stručně podíváme na toho průvodce, tak vidíme, že Jak jste říkala, je třeba, aby Evropané byli lépe zapojeni do zachování našich zdrojů a ekosystémů a samozřejmě musíme vytvářet i nové, nová inovativnější řešení v oblasti těchto zdrojů. Ale my určitě inovace vnímáme i jako technické řešení větších společenských problémů. Někdy ovšem neexistují technická řešení, jak říkal kolega Schlitter, ale jde o změnu chování. Chceme změnit nějaké procesy a na konci nepotřebujeme žádný uh, high-tech produkt. Takže neměli bychom změnit naši inovační politiku na spíše společenské inovace, na změnu chování a mm, zjišťovat, jaké způsoby můžeme uh, tedy eh, jakým způsobem můžeme změnit eh, chování spotřebitelů nebo eh, například při práci, kdybychom změnili pracovní dobu a tak podobně. Informační kampaň prostě v některých věcech nebude fungovat. Potřebujeme jiný způsob toho, jak lidi upozornit a jak je donutit ke změně chování. Jaká řešení tedy nabízíte, nebo jaká by byla? Pan Akriton? Děkuji. Já bych rád eh, zde přivítal paní Megley a chtěl bych se zeptat na spoustu věcí eh, k lesům, ale zítra máme eh, slyšení, jak kolegové vědí, k změně nebo přizpůsobení lesu klimatickým změnám takže tam nám paní McLeod jistě něco řekne. Já jsem právě přišel z debaty eh, Evropské ekologické kanceláře o reformě společné zemědělské politiky a je pravda, že eh, reforma této politiky by byla velkou příležitostí k zavedení nezbytných plateb za ekosystémové služby. A já doufám, že to bude i v jádru debat. Jedna z věcí, kromě eh, zásady že zajišťovatel platí, je, že i ten, kdo z toho má prospěch, měl platit. O tom bychom měli začít debatovat. Někdo by například městské oblasti by platili venkovským oblastem a tak podobně. Já bych se rád zeptal, jestli máme nezbytná data k tomu, abychom zahájili takovýto systém. A pokud ne, co s tím? Děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji uh, Jackie McLeod. A, a děkuji za prezentaci, eh, která mi bohužel ušla, protože eh, jsem přišel pozdě. Určitě byla skvělá. Já jsem si stručně prolistoval tu zprávu a samozřejmě. Mm, já jsem se s vámi chtěl poděkovat, podělit o několik nových věcí. A tohle je věc, kam jsme se, která popisuje náš stávající pokrok a co udělat do budoucna. Ale samozřejmě teď potřebujeme eh, eh, stanovit, jaké vazby to má na politiku, kterou teď chystáme v Evropě. Víme, že spousta z nich by eh, nám mohla pomoci vyřešit důležité věci. Když eh, jednáme o eh, společné zemědělské politice, tak já nechci od EA informace o tom, co dělat se všemi těmi podporami, ale spíš mě jde o udržitelnost potravinářské výroby. To je jedna z, jeden z důležitých cílů společné zemědělské politiky. Máme tady celou eh, řadu informací, které vy jistě máte, ale měli byste nám je pomoci eh, sestavit tak, abychom tohle všechno eh, do, abychom tady dosáhli správného cíle. Totež se týká politiky soudržnosti, já doufám, že ty budou přehodnoceny a také trochu se změní. Ale co myslíme regionálním rozvojem a co myslíme tím, aby regionální rozvoj se stal středobodem těch eh, klimatických debat. Co to přesně eh, znamená ten climate mainstreaming do politiky soudržnosti, tak eh, to tež platí, nebo stejná otázka i k politice výzkumu. Budeme projednávat nový rámec výzkumu a jeden z, jedna z klíčových věcí je tady efektivní využívání zdrojů. A co tím přesně myslíme? A jakou roli Evropa tady může sehrát? Myslím si, že eh, cílenější výzkum na, k těmto eh, koncepčním otázkám, se kterými teď zápolíme, by byl užitečný. Evropská unie by také mohla velice na pomoci komisi eh, k větší soustavnosti. Zítra bude sdělení k surovinám. Návrhy se, co jsem četl, Eh, se zaměřují spíše na geopolitické otázky, jak dostat suroviny k nám a potom také eh, to, jak vystačit se zdroji, nebo to respektive jak využívat eh, zdroje efektivně. To, to, bude další sdělení, ale ta by měla být na navzájem provázaná. Ale v září komise má přijít sdělení k k biomase. Ovšem, co myslíme o eh, tedy efektivním eh, užívání biomasy, která se dá používat v potravinářství, v léčivech, eh, na výrobu dřeva, v energetice, ale v současné době máme cíle akorát pro energetiku, což je svým způsobem nejneefektivnější způsob využití biomasy. Takže až se na to podíváte, jak chcete, tak eh, ta, tam nám je může pomoci, protože eh, suroviny a efektivní využívání eh, zdrojů nám tady pomohou. A potom, mimochodem, já jsem velice rád, že tady máte tu globální kapitolu, tu, ta, ta se mi moc líbila, ale zatím moc není jasný dopad politiky EU e na třetí země. Stručně se to tam zmiňuje, ale když se bavíme o změně politiky, zejména v Evropě, když posuzujeme dopady, tak posuzujeme dopady jenom na Evropu. Ale dopad naší politiky na země mimo Evropu, když hovoříme o, o obchodu, dopadu na biodiverzitu a emisích, to by nám pomohlo eh, politikům eh, lépe zaměřit tu politiku. A, eh, mimo Evropu, protože často na ty dopady eh, zapomínáme. To mi tak tomu napadá. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Možná, že byste mohla zodpovědět toto kolo otázek a potom dostanou příležitost ještě další poslanci. Prosím. Um, Děkuji za vynikající zajímavé otázky, vedoucí jistě k velké diskuzi. No, pokusím se být co nejpřesnější. Eh, pokud jde o tu behaviorální změnu, ano, to velice konkrétní věc a navazuje na to, co řekl Karl, pracovní doba a tak dále, jak můžeme mm, přesně tedy pochopit eh, podstatu věci, tak já si myslím, že potřebujeme nejenom prestižní projekty, ale také projekty, do kterých se mohou zapojit eh, lidé, ne high-tech věci, ale i ty low-tech věci, eh, ať už jde o řešení v rámci mobility a tak dále. Tady si myslím, eh, že by se lidé mohli zapojit, eh, místní úroveň eh, míst, by se mohla věnovat takové problematice, jako je ta mobilita. My jsme například zjistili, že lidé jsou ochotni zvažovat věci lokálně a tam jsou ochotní k ústupkům, pokud jde o třeba tu lokální mobilitu, ale méně už pokud jde o tu mobilitu na větší vzdálenosti, jako třeba cestování za, na dovolenou. Takže ano, můžeme se zaměřit e, na dojíždění e, kolem velkých měst, e, něco podobného. To jsou tady různé oblasti, o nich můžeme diskutovat, oblasti té, na té místní úrovni, kterou mají v ruce politici, Eh, místní, regionální úrovně. A pak to, co tady říkal Dan už předtím, eh, náklady nečinnosti, ty jsou příliš vysoké. Jeden příklad, když Dánsko eh, předkládalo svou reakci na klimatické změny bez fosilních paliv, tak tam naznačili myšlenku, že pokud chceme dosáhnout cílu 2020, tak potřebujeme politiky, které do sebe budou hladce zapadat a nebudou eh, vytvářet sociální nestabilitu. Takže jsou to, navrhují spíše maličké kroky, eh, doprovázené sem tam většími kroky a ne nárazové obrovské změny v politice. Pokud jde o energetiku dopravu, tak se ukazuje, že kombinace eh, cen nás dovede rychle ke změně používání paliva ale bude to náhla e, změna příliš nárazová, než když učiníme méně menších změn. A právě proto je tak důležitá ta soudržnost politik, která bere v potaz jak změnu chování, tak e, řeší systémové záležitosti. A my můžeme udělat e, jednu věc, a tím navazuji na to, co jste říkali o reformě využívání půdy, SZP, Myslím, že tady jsou obrovské příležitosti právě u reformy společné zemědělské politiky, protože pokud se na to podíváte trošku z dálky, tak co chceme? Chceme dostatečně eh, mít k dispozici kvalitní potraviny, do toho nám ovšem zapadají eh, dopady na životní prostředí, CO2, které vzniká při výrobě potravin. Tak když to všechno propojíte, můžeme, a ptáte se, můžeme eh, lépe využít půdy, půdy, která už nyní je využívána k zemědělským eh, eh, účelům, tak myslím, že eh, nakonec můžeme dokázat sahnout rovnováhy dostatečného příjmu pro zemědělce, zajímavé tržní ceny. Víme, že můžeme zajistit pěstování plodin dostatečně blízko velkých eh, měst eh, a chránit tak biodiverzitu v jiných eh, oblastech. Je tady také rozdíl mezi možností 2 a 3, tak jak o tom hovoří sdělení komise. A já nechci teď zasahovat do toho spravedlivého příjmu, třeba do této koncepce. Ale podívejme se na to, jak třeba upravit eh, územní plánování tak, aby se produktivní půda, kterou používáme, používala nadále a zároveň nedocházelo k zásahům do biodiverzity. Potřebujeme aktuální informace, přitom a dívejme se na eh, toho, kdo je uživatelem těch eh, daných přírodních zdrojů biomasa zahrává svoji roli v energetice, ale zase má to dopad na, na území, eh, zabírá, bych tak řekla, eh, část, eh, část zemědělské půdy. A teď už bych předala Čokovi, který by se zmínil o té problematice, že platí uživatel nebo ten, kdo má z věci prospěch. Prosím. Linda McAvan.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 odpovědět zbývající otázky. Děkuji. Eh, my jsme se věnovali eh, dvěma eh, záležitostem, na které se ptáte. Ta první se týká dopady, dopadů evropských politik na globální prostředí, tak tam jsme sledovali tom, jak vypadá využívání půdy ve většině zemí a ukazuje se, že čistá závislost Evropské unii je 1,6 miliard hektarů, pardon, milion hektarů eh, ročně. To, je tedy, mm, to jsou fyzické počty, když to převedete na, eh, na finance, tak možná to samozřejmě je, ale řádalo by si to určité eh, promyšlení. Pak otázka závislosti našeho eh, regionu. Já myslím, že naše eh, eh, metodika toho otisku na životním prostředí je zatím si platná, platná metodika, ale můžeme se zamyslet nad tím, že bychom přispěli eh, novým vlastním systémem. Když se na to podíváme stále eh, z hlediska čísel, tak eh, bychom měli mít k dispozici tabulku vstupu a výstupů za 27. takové vstupy, jako například znečišťující látky, toky materiálu, emise CO2 a skleníkových plynů a to nám nabídne zajímavou možnost podívat se na to, kdo těží z, mm, z přírodních zdrojů nejvíce, komu nejvíce přispívají, podívat se na to z hlediska HDP, protože primárním sektorem mm, většinou bývá eh, lesnictví, zemědělství, eh, rybářství, ale, například, ale nakonec eh, v 27. to tvoří 3 a když se podíváme na to, kdo nejvíce využívá výstupu z rybářství, lesnictví a zemědělství, Eh, při eh, zpracovávání potravin v prodeji eh, v retailu, tak získáte najednou širší pohled na to, kdo skutečně těží ze současně nastaveného hospodářství. Je třeba najít ty skutečné subjekty těžící ze současné situace. Takže myslím si, že tato nová tabulka nám může lépe ukázat, kdo z toho současného ekonomického řetězce eh, těží, těží nejvíce. Madame McEvan, Teď, Lindo, máte skutečně slovo. Já jsem se chtěla zeptat na farmaceutické záležitosti. Hmm chci říct, že legislativa o farmakovigilanci, kterou jsme se schválili v srpnu, žádá komise, aby zpracovala zprávu ve spolupráci s vaší agenturou o e, léčivech a jejich dopadů na životní prostředí. A pardon, já jsem teď tady dostala e, důležitou zprávu, ale není tam e, žádný definitivní termín, ale víme, že komise musí zpracovat tou zprávu. Možná bych je měla oslovit a zeptat se jich, kdy přesně ta zpráva k dispozici e, bude. Bude nutná také spolupráce členských států, jejich zapojení. A byla bych ráda, kdyby e, ta zpráva skutečně vznikla, protože teď už máme oporu v legislativě pro farmakovigilanci. Děkuji mnohokrát, Vittorio Prodi. Grazie. Grazie ancora. Děkuji. Děkuji také paní ředitelce hmm, agentury Eh, Evropské agentury pro životní prostředí za to, že mezi nás přišla. Rád bych eh, navázal na to, eh, co jste řekla o nové společné zemědělské politice a politice rybolovu. Tady se jednalo o mm, jaksi obecné statky, které bychom měli chránit my všichni například, eh, co by mohlo, jak by mohlo přispět zemědělství k ochraně a zlepšení životního prostředí. Zmínila jste se o půdách a o udržování zdrojů půdy, ale to je vlastně ještě otevřený boj, abych tak řekl, protože směrnice na ochranu půd ještě některé eh, země blokují. Domnívám se, že tento stav není udržitelný, protože půdy jsou skutečně velice vzácným eh, statkem a mm, má to dopad na globální úrovni a je třeba asi toto uvědomovat. Udržení půd opravňuje a ospravedlňuje ochranou politiku pro jejich udržení. A to znamená nové výzvy, kterým čelíme na základě klimatických změn. Za prvé na základě extrémnějších a vydatnějších srážek. tady je vidět, že skutečně musíme bojovat o každý metr čtvereční naší půdy a pro každý metr čtvereční naší půdy musíme vyvinout odpovídající strategii je třeba, abychom skutečně byli schopni také tam, kde dochází k takovým extrémním strážkám, byli schopni udržet kvalitu půdy a zároveň také zajistit eh, správné zpracování vody, ale samo to vše znamená náklady. Znamená to, že je třeba pracovat místo na místě samém a bojovat za udržení půdy na místě samém a je třeba také mobilizovat zdroje obnovitelných energetických zdrojů. Co se týče půdy, Eh, je třeba vlastně eh, pohlížet na to v souvislosti eh, s lesním hospodářstvím, protože stejně tak, jako je nutné bojovat za održení půdy, je třeba bojovat za ochranu lesa. Máme co dočinění s lesními požáry, hm, musíme chránit biomasou, která v lesích vzniká. A to vše vlastně je navzájem propojeno. Získávání biomasy a její zhodnocení eh, se stalo nesmírně důležitým zdrojem a tím pádem také, mm, to znamená důležitý příspěvek, který může posloužit při těch změnách, které jsou nutné, když se přizpůsobujeme klimatickým změnám. Potřebujeme tady systém pro získávání a zhodnocování biomasy na straně jedné a na straně druhé se musíme postarat o to, aby zůstaly zachovány toky našich vod, aby voda tam mohla, aby se voda tam mohla déle zdržet a musíme také využívat hydraulické možnosti. To vše je nesmírně důležité pro naše oblasti. A možná, že i tady eh, by se dalo podnítit, podnítit něco, aby si všichni uvědomovali nezbytnost udržení všech těchto zdrojů. Podle mého názoru je to skutečně něco nesmírně významného a to se vlastně odráží i ve vaší zprávě. Já si této zprávy nesmírně vážím a samozřejmě si ještě bedlivěji prostuduji. Děkuji. Děkuji. Prosím, odpověď. Thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych také poděkoval uh, za pozvání. Uh, rád uh, vás tady uh, informuji, co by zástupce uh, v radě a v předsednictvu spolu s kolegem Holzbeckem o tom, co se tam děje. Mm. Já mám eh, tu eh, čest eh, vás tam zastupovat od zřízení agentury a musím říci, že tato konkrétní zpráva není tak optimistická a v tom, že by jako přinášela dobré zprávy. Není to ani černá, ani bílá, ale je to uh, taková ta obyčejná šedá eh, s řadou odstínů a s mozaikou. Co je tady nového a co musíme uh, oslavovat, zejména pokud v souvislosti s parlamentem je povaha zprávy? My jsme začali se zprávami, které uh, vykreslili ten obrázek a svým způsobem jsme uh, to tady celé vysvětlili, syntetizovali a teď se nejenom pokoušíme pochopit ty e, fenomény, e, ale i e, ty příznaky a ty jejich příčiny. A otázkou je, jak daleko můžeme z prostředky, které agentura má, dojít. Já tohle říkám, protože úspěch agentury a ta dobrá zpráva by se neměly eh, stát pastí. Myslím, z těch eh, debat, co jsme zde eh, vedli, že můžeme agent, po agentuře to chtít možná příliš mnoho zároveň. chceme, aby eh, na té nejvyšší úrovni eh, orientovala, aby reagovala a na eh, někdy nepříliš koherentní komi, politiku komise a zároveň, aby vedla země směrem k implementaci. A to je opravdu velmi velký úkol. Já si myslím, že agentura se opravdu pokouší tohle všechno dobře vyrovnat. Musíme mít na paměti to vedení budoucí práce agentury a samozřejmě také tu analýzu, kterou provádíme. A navzdory eh, skvělým zkušenostem s Ionetem, tady máme eh, jako základ ty úřady pro ochranu životního prostředí. Dostáváme se do situace, kdy musíme si půjčit eh, všechny kdy jsme si půjčovali eh, různé eh, záležitosti z různých agentur a teď je důležité, a zatím velice úspěšně, ale teď dáme, musíme dát jasně mandát a prostředky, protože my chceme, aby organizace, které nám předkládají statistiku, eh, dělali analýzu a, a posuzovali to. My musíme pochopit, jestli tohle je ovšem úkol eh, té agentury. A jestli jim to může požadovat po, od těch dalších institucí. To zatím není zajištěno. Takže tohle je velice důležitá věc. Pokud chcete, jak už to bylo řečeno, já si myslím, že to je velmi důležité. Pokud chcete, aby agentura ta ekologická data spojila s hospodářskou statistikou, s demografií, se zdravím a tak dále, Nejenom nepotřebujeme víc peněz, ale potřebujeme širší mandát k získávání těch informací od příslušných evropských eh, agentur. Další věc, kterou chci říct k tomu textu, je, že i v této zprávě se eh, pohybujeme na určité úrovni abstrakce, nezbytně. A to eh, úřady nezbytně nechápou, protože se spoléháme na prostředníka, který ukáže podregionálním a místním eh, orgánům, jak můžou spojit jednotlivé politiky, jak integrovat. Pokud to chceme udělat, tak musíme eh, pracovat s vaším vedením, musíme požadovat eh, budování kapacit v Evropě. A potřebujeme vzdělávání, velmi dobré vzdělávání na všech, na všech, na všech úrovních. Protože se dostáváme do období, protože se dostáváme do doby, kdy už eh, příslušné orgány nám nejsou schopné poskytnout všechny informace a lidi na to nejsou zvyklí. My víme, že příští zpráva už nebude tak optimistická, takže musíme dohnat tu situaci. Takhle já to předvídám. Jsme v přechodném období kdy jsme se eh, bavili, začali bavit o všem a přestali, eh, a nic nechápeme. A to je velmi nebezpečné. Čili je nesmírně důležité, aby agentura dostala mandát a prostředky a, a zásady, tak aby dobře pracovala. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Můžete, prosím vás, eh, odpovědět a zároveň dospět k závěru. Děkuji. Děkuji. A všem vám děkuji za vaše dotazy. A velice stručně dovolíte-li, pane Prody, tak půda je vnímána jako velice cený zdroj, součást ekosystému. Tedy je to nedílná součást naší debaty o efektivním využívání e, zdrojů. Půda a pozemky, to je všechno e, za mě provázané. Potom eh, samozřejmě eh, naše debata se zatrhla eh, spolu s debatou o té příslušné směrnici. Já doufám, že naše zpráva se bude dát použít spolu s programem GMS k, tom, k rozšíření toho obrazu. Po těch sedmi letech v té agentuře jsme dosáhli k velkého průlomu a geologické eh, agentury nám digitálně poskytnou své informace po celém, eh, o celé Evropě. Já si myslím, že to tež můžeme říci o eh, v lesních zbytcích. Tam musíme velice pečlivě se snažit o efektivitu, když se necháme fixovat, nebo když se zaměříme jenom na jeden zdroj, tak někdy to má nezamýšlené důsledky. Děkuji vám všem eh, eh, za velice zajímavé otázky. Beru na paměť, eh, na vědomí to, co říkal Michael Skolas. A potom, okud je o evropskou legislativu. Máme jasné doklady o tom, že některé předpisy se dodržují globálně, ale naopak EMAS a v dalších oblastech tam vidíme, že Evropa se nesmírně snažila přijmout legislativu a ta není úplně vhodná, pokud jde o export a o konkurenci na globální úrovni. Takže to je analýza, kterou bychom se mohli eh, více zabývat. Jaké bariéry máme a jakým způsobem bychom mohli na pomoc vytvoření těch kritérií pro trvalou udržitelnosti, kde zhoršujeme ty problémy a kde je zlepšujeme, kde nezatěžujeme, kde zatěžujeme ten systém Existuje nějaký standard ISO, eh, který eh, je stejně dobrý. Máme takové příklady a eh, stojí za to se nad tím zamyslet. Nicméně vám děkuji, paní předsedkyně, za tu dobu. Já také musím spěchat na další akci a děkuji kolegovi a dalším, kteří jsou zde. Doufám, že se, si to celé rádi přečtěte a děkuji vám, že s, vám, s vámi tak dobře pracuje. Děkuji vám mnohokrát. My jsme si nesmírně vážili vaší přítomnosti. Děkujeme mnohokrát. propose que nous, nous poursuivions. Takže budeme pokračovat podle programu našeho zasedání bychom se nyní měli zaobírat výměnou názoru týkající se znečištění ovzduší a obchodování s emisemi. Máme naplánovanou výměnu názoru se zástupci komise Právě s ohledem na obchování s emisemi, takže já bych dala slovo k tomuto tématu panu Filipu Francovi a budeme očekávat, že pan Kramer se k nám brzy připojí. Prosím pěkně, máte slovo. A pan, pan Kramer právě dorazil. Uh, <laughs> good afternoon, everyone. Um, Dobrý den, uh, já jsem z generálního ředitelství pro životní prostředí a nejprve bych se chtěl omluvit za to, že paní Venning, ehm, ředitelka našeho odboru, tady původně chtěla být, eh, bohužel ze zdravotních ehm, důvodů se dostavit nemůže. Já bych si dovodil dovolil poděkovat vašemu výboru za pozvání na vaše jednání, abych předložil výsledky z práce, kterou jsme povodli, pokud jde o dopad eh, eh, obchodování se SO2 a CO2 eh, pokud jde o eh, stávající legislativu, včetně eh, legislativy či směrnice o emisích průmyslu, takže bych vám chtěl nejprve dát nějaké výchozí informace a potom stručný přehled těch hlavních výsledků, které vzešly ze studií, které jsme provedli v rámci našeho generálního ředitelství. Tak nejprve proč komise vlastně studovala tu možnost eh, aplikovat eh, obchodování eh, s emisemi také na oxidy dusíka a SO2 v průmyslových zařízeních, tak komise má ten závazek využívat veškeré zdroje, které máme úsporným způsobem, tak abychom co možná nejvíce chránili životní prostředí. A to je právě ten důvod, proč jsme se snažili najít eh, ten nákladově nejvýhodnější způsob, eh, až pokud to jde, tak se snažíme najít eh, příslušné tržní nástroje pro realizaci. Takže jsme provedli osouzení dopadu, také případně případné směrnice o IPPC z roku 2007 a tato zpráva eh, ukázala, tato práce ukázala, že rozšíření obchodování s emicemi na tyto dva nové eh, kontaminanty eh, můžeme omezit jenom na část průmyslu a přesto by to mohlo mít dobrý dopad na lidské zdraví a vůbec ochranu životního prostředí. E, nicméně na konci roku 2007, kdy tato práce probíhala, jsme e, uzavřeli, že předběžná zjištění musí být dále proanalyzována, abychom pochopili všechny aspekty takového systému, zejména potom, jakým způsobem by se nastavily nějaké ty stropy a případně alokovaly e, povolenky a právě proto jsme nenavrhli žádný legislativní návrh v roce 2007, když jsme navrhli přepracování směrnice IPPC v prosince 2007. Nicméně jsme se zavázali ve sdělení, které e, souviselo s tím naším návrhem, že tyto věci dále prošetříme a podíváme se na veškeré dopady, které potenciální systém obchodování s emisemi by mohl mít na ekonomiku, na životní prostředí případně na společnost jako celek. A tyto studie eh, se ocitají v závěrečné fázi a umožnily nám eh, po těch posledních 1,5 až 2 roky eh, provést řádné posouzení dopadů a také vést diskuze se zainteresovanými subjekty. A v jak říkám, blížíme se závěrečné fázi naší práce, sběru a hodnocení těch dodatečných informací. Já bych chtěl zdůraznit, že jsme se věnovali prověřování to, co jsme prověřovali, nejsou nějaké nové další požadavky, ale spíše náhrada současného systému e, řízení a kontroly e, směrnice e, ID. Já toto tady uvádím, abychom zamezili nějakému nedorozumění ohledně naší práce. Takže tento nový eh, systém obchodování by měl nahradit požadavky, které teď vyplývají z direktivy, tedy respektive směrnice IPPC a eh, směrnice o industriálních eh, emisích. Jde o nastavení nových nových limitů pro tyto dvě kontaminující látky. všechny eh, ostatní systémy eh, nebo části systému obchodování myslím, by zůstaly v platnosti. Takže teď ty dvě eh, studie. V roce 2009 jsme spustili dvě. První skončila uprostřed letošního roku a ta druhá studie, tak to je taková návazná studie, tak ta teď se blíží ke svému konci. Ty dvě studie řeší dopady Eh, různých alternativ eh, systému obchodování s emisemi na životní prostředí a na hospodářství a sledovali jsme asi 20 různých scénářů eh, s různými parametry tohoto systému obchodování s emisemi. Druhá studie eh, se kladla za cíl eh, dále eh, analýzy prohloubit, hlavně pokud jde o dopad na hospodářství. Soustředili jsme se na dopad na vnitřní trh, na konkurenceschopnost, mezinárodní konkurenceschopnost a pracovní místa. Výsledky první studie, které už jsou tady k dispozici od poloviny roku, ty celkové výsledky ukazují, že ten nový systém obchodování s emisemi by mohl vést podobným celkovým mírám snížení emisí emisí, eh, tak jako toho dosahují dosahujeme implementací nové směrnice o emisích, nicméně za mnohem nižších nákladů pro společnost, jinými slovy, můžeme dosáhnout mnohem nižších emisí, eh, než bychom dosáhli podle eh, směrnice o průmyslových emisích za ekvivalentních nákladů. A dále studie ukazuje, že to bude mít limitovaný dopad eh, na kvalitu eh, ovzduší, pokud eh, udržíme některé mm, mm, pojistky, které se týkají těch limitních hodnot, ale tady chci dodat, že kvůli určitým omezením při modelování a kvůli omezení modelovacích nástrojů, které jsme měli k dispozici, je potřeba celou tu záležitost ještě dále zvážit, abychom si skutečně mohli být jistí tím výsledkem, který máme rukou. Eh, Další klíčové zjištění první studie je takové, že distribuce finančních nákladů a úspor eh, z podobného systému obchodování eh, napříč různými sektory a členskými státy bude silně záviset na nastavení toho systému Mm, a také na způsobu alokování, metodu, na metodě alokování, pokud to bude aukce, nebo alokování povolenek zdarma. Takže to jsou klíčová zjištění té první studie. Pokud jde o tu druhou studii, tak ta se věnovala hlavně dopadům na hospodářství, jak už jsem říkal, a potvrdila nám e, význam e, zvolení správné metody alokace povolenek, e, ať už je to tady zdarma nebo aukce čímž dojde k tedy distribuci nákladů mezi jednotlivými aktéry. Druhá studie také ukazuje, že celkový dopad na EU při přechodu na systém obchodování bude velice malý, pokud jde o, ta zvážená, o ty zvážené ekonomické parametry, například cena elektřiny, eh, dopad na pracovní místa, zaměstnanost a tak dále. Také chci zdůraznit, že jsme zapojili mm, nejrůznější subjekty eh, během celého toho procesu eh, průběhu eh, studií. Vedla se velice živá a hluboká diskuze, zazněla řada argumentů které jsme schromáždili a e, velice nám to pomohlo v komisi e, sformulovat nějaký e, závěrečný názor a v tomto kontextu také vítáme zájem Evropského parlamentu o tuto problematiku, hlavně váš zájem o inter o tu vazbu nového systému obchodování s emisemi a na stávající legislativu o emisích. A na závěr bych chtěl říci, že jsme tedy v konečné fázi analýz těch dvou studií. Ta druhá studie brzy skončí, jak už jsem říkal, a lze očekávat, že rozhodnutí o tom zda eh, pokročíme dále s tím návrhem o obchodování se myslím o oxidech dusíku a SO2 padne velice eh, brzy. Nejprve tedy potřebujeme jasně pochopit veškeré možnosti, a příležitosti a omezení, eh, které bez sebou tento nový systém obchodování se myslím přinesl. Děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy. Děkuji mnohokrát, pan Kramer. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Krásný dobrý večer. Já jsem se samozřejmě okamžitě přihlásil o slovo, protože jsem byl zpravodajem pro review eh, té směrnice o IPC, kterou jsme vlastně právě teď završili eh, tu zprávu a sleduji s velikou pozorností a s velikým zájmem že komise začíná pracovat na novém nástroji eh, pro snížení eh, emisí v Evropě, ale je tady celá řada kritických otázek v této souvislosti a také statement komise jsem pochopil, takže teď nejsme na cestě k novému návrhu, nýbrž, že jsme stále ještě v té fázi, kdy se zpracovávají studie, hodnocení dopadu, a také účinnost jednotlivých nástrojů, e, které je třeba ještě bedlivěji proskoumat. Tady řeknu naprosto otevřeně, na rozdíl, já jsem velice kritický a skeptický vůči úvahám komise. Proč? My máme platnou směrnici, e, která jistě není zrovna nějakým úspěšným příběhem, to je pravda, ale je to ohromný právní akt. E, byla právě změněna tato směrnice a my jsme tady dosáhli rozhodující pokrok, musím dokonce do, říci úspěch tím, že tady možnost odchylování od disponibilních a dostupných technik e, omezujeme e, pro podniky. A je třeba, aby tento nově nepojatý článek a zabudovaný do směrnice se osvědčil v praxi. E, v Německu tomu říkáme takový pozorující advokát, že prostě je třeba podívat se na to, jak to bude fungovat, ale, a vinkl advokát to znamená, říká, to jsou takové ty uhýbací manévry těch podniků, které se snaží prostě vyhnout se uplatňování a implementaci tohoto článku. Ale ti, kteří, nebo ty podniky, které ještě neimplementovali správně v tu původní starou směrnici, by měli implementovat teď. A teď je třeba, abychom my se dívali na to, zda ten nástroj, který je teď v platnosti, můžeme použít k tomu, aby se nám lépe prosadilo obchodování s emisemi. Já si myslím, že přemýšlet teď o zamezení mezních hodnot jak pro velká spalovací zíření, tak pro velké podniky, to prostě nahradit emisními povolenkami, to se mi moc nelíbí. Já tady mám totiž obavu, že komise tady moc o tom nepřemýšlela. Já si především kladu otázku a zároveň ji kladu také komisi, jak funguje systém, v němž se definují mezní hodnoty pro průmyslové zařízení na základě BVT, jak fungují systémy pro velká spalovací zařízení a jak zpracovávat tyto mezní hodnoty paralelně s obchodováním s emisemi. Jak budeme nakládat s těmi státy, kdy Eh, legislativa v oblasti ochrany eh, životního prostředí pokročila tak, že tyto státy dokázaly skutečně již prosadit velkou ekologickou legislativu a v jiných státech ještě nefunguje. Jak nebo proč chceme nahrazovat fungující systém obchodováním s emisemi? Nebo má snad komise představu, že bychom měli eh, jaksi jednotlivé národní zákonodárství odpovídající eh, jaksi vysadit z platnosti a použít na to silou teď obchodování s emisemi? Eh, tyto systémy obchodování s emisemi, já jsem se velice pečlivě informoval, jsou úspěšné tam, kde jsou organizovány na lokální a regionální úrovni, ale jestli teď chápu správně, komise ta se snaží zavést celoevropský systém obchodování s povolenkami. A když se podíváme na to, jak to vypadá s CO2, tak tady se nám v legislativě rozhodně nepodařilo férově vyjednat přidělování jednotlivých jaksi těch emisí a proč by to najednou mělo fungovat lépe pro emisní hodnoty pro znečištění ovzduší. Jak je možné skloubit extrémně rozdílnou výchozí situaci jednotlivých, jednotlivých členských států mezi sebou? Jak už jsem řekl, některé země velice pokročily v zákonodárství týkající se ochrany před emisemi, ale jiné nikoliv je to možné, že bychom teď ty, kteří záhy již pracovali, potrestali tím, eh, že prostě budeme zohledňovat to, že jiné členské státy eh, teprve budou povinovány zavést minimální systémy, které vlastně měly implementovat již při několika lety. A poslední otázka, kterou mám v diskusi o APC směrnici komisi neustále zdůrazňovala, jak důležitý je integrovaný přístup. A všichni víme, že o průmyslových zařízení existují nejrůznější druhy emisí, prosakující do půdy, do vody, do ovzduší a integrovaný přístup znamená, že se redukuje jedna škodlivina, ale možná, že se pak musí připustit vyšší hodnota jiné škodlivé látky, aby vůbec ta průmyslové zařízení bylo schopné provozu. Čili Eh, co komise tedy zvažuje eh, v tom integrovaném přístupu? Eh, to jsou tedy tři konkrétní otázky, které mám a mám velkou, velkou naději, že tady Komise Evropské unie nepřijde prostě s nějakým rychlým výstřelem, ale velice bedlivě si zváží, co by znamenal na systém naprosté změny v směrem k obchodování s emisemi. Děkuji mnohokrát. Mám tady čtyři přihlášky o slovo. Euh, eh, čili mohu tady uzavřít seznam řečníků? K tomuto bodu, anebo k následujícímu bodu? Eh, nebo to bude k 23. Protože budeme zároveň probírat bod 17, který se týká tohoto tématu, nebo bod 7, pardon, bod 7. A vy jste vlastně, pane poslanče, zpravodajem, že, pro tuto složku. Čili dvě minuty pro každého, souhlasíte s tím, prosím, pěkně, protože musíme projednat potom ještě jedno téma. Takže Kryta, prosím. Merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. It has a targeted price on its mind. Se zeptat eh, eh, komise, zda zvažuje eh, nějaké minimální ceny za skleníkové plyny nebo emise a to jak CO2, oxidy dusíku nebo SO2. Kromě toho víme, že ETS, eh, e systém obchodování s emisemi, dosti selhává. V roce 2009 eh, eh, bylo příliš těch povolenek k dispozici. Jak se tedy vyhnout takovýmto událostem selhání toho systému, jakmile zapojíme další ty znečišující látky? Děkuji. Si Anja Vesjaber. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěla navázat eh, na to, co již se ptal kolega Kramer, protože v principu je to tak, že průmyslové emise NOx a CO2 za poslední roky podstatně klesly a že vlastně se očekává, že tento trend bude pokračovat v neposlední řadě mm, také vlastně Evropský parlament nedávno schválil směrnici o průmyslových emisích, která by měla vést k tomu, že hodnoty NOx by se měly snížit o 47% a SO2 o 660%. To bude zhruba odpovídat cílům, které jsme si stanovili ve strategii ovzduší. A e, je pravda, že různé subjekty Eh, i nevládní organizace eh, vyjadřují obavy týkající se efektivity nákladu a také realizovatelnosti těchto Ehm, cílů v oblasti snižování NOx a SO2. Čili moje otázka je, co si slibuje komise od tohoto nového systému obchodování s emisemi, s emisními povolenkami? Jakou přidanou hodnotu si komise sliduje od této změny přejít od pevně definovaných mezních hodnot eh, k obchodování s povolenkami? Nepovede to k nejistotě a k dodatečným zátěžím? a bude to skutečně znamenat eh, efektivní snižování těchto emisí. Proč se má měnit systém, který je úspěšný a který vedl prokazatelně ke snížení emisí, dokonce i eh, podle strategie se eh, k udržení čistoty ovzduší se podařilo dosáhnout cílu a mně to prostě není jasné. A proto se připojuji k tomu, co řekl pan kolega Kramer. Děkuji. Euh, monsieur euh, Oreste Rossi. Pan Rossi. Sì, grazie Presidente, solo due chiarimenti, ma uno... Děkuji, paní předsedkyně. Mám dvě otázky k vyjasnění. Já vlastně stále ještě mám velké pochybnosti, co se týče mm, eh, prodeje, obchodování s těmi emisemi. My nechceme, aby tady docházelo k finančním spekulacím. Na každý pád chceme zabránit tomu, aby tady existovala nějaká burza eh, pro eh, dražení těch emisí. To přeci by eh, prostě nemělo potom vyplynout v deriváty, které by měly určitou hodnotu. Já bych si tady dělal skutečně veliké starosti v souvislosti s krizí, kterou právě zažíváme. Moje druhá otázka. Jak je možné rozhod- kontrolovat rozhodování členských států? Tady se jedná o 50 fondů, eh, které eh, mají přijít z těch dražeb a členské státy to mají používat eh, k ekologickým účelům, k budováním nových energií, k, budov- k boji proti klimatickým změnám a tak dále. Čili členské státy určují, jak naloží z 50% těch výnosů a musí komisi pouze informovat o svém rozhodnutí. Nebo snad existuje ještě nějaká jiná možnost, kde by komise mohla zasáhnout, protože my stále nám zbývá ještě těch zbý, dalších 50%. Jak to vypadá tady? Znamená to, že členský stát si s tím může nakládat, jak chce, nebude vůbec žádná kontrola, nebo jak to bude vypadat? Oui. Ano. Já bych k tomu také rád něco řekl. Vzhledem k uh, zkušenostem s mechanismem ETS do posud, zejména v oblasti nebo v sektoru CDM, jsme byli svědky uh, v mechanismu ETS a nejenom v sektoru CDM ale i v dalších případech. A já také jsem dnes zjistil z komise, nebo od nich mám dokument, který poprvé eh, popisuje, jak se bude eh, řešit problém těch, kteří eh, zodpovídají za nesrovnalosti na trhu s elektronickými povolenkami tedy emisními povolenkami, pardon. Má to být eh, generální ředitelství pro hospodářskou soutěž. Máme tady celou řadu dotazů k systému, který skutečně je nebo má být eh, obchodním systém, systém obchodování protože eh, oxid uhličitý je velice vhodný artiklem v takovémto systému. Pokud jde o oxidy síry a dusíku, tak eh, tam máme mnohem více lokalit než oxid uhličitý. Já si tedy myslím, že musíme velice pečlivě zvažovat, než bychom vstoupili do takového to dobrodružství. Chtěli bychom se zabývat i jinými způsoby eh, toho, jak to vyřešit, než eh, začneme s takovýmto emisním eh, nebo systémem obchodování s emisními povolenkami. Musíme nalézt řešení problému ETS, tedy ještě než půjdeme dále. Děkuji. Pan Grote. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Při eh, zahrnutí eh, letového provozu do emisního obchodu jsme dosáhli tehdy za velkého úsilí jednoho cíle, tedy tady v parlamente a komise tehdy oznámila, že k těm emisím NOXů No, tomu ještě něco přidá. Já jsem byl tehdy eh, ohromen. Chápu argumenty pana Kramera, že u těch průmyslových eh, emisí chceme teď jednat, ale, ale eh, zatím jsme neslyšeli žádný návrh a já bych byl opravdu rád za nějakou odpověď. Jak to vypadá s tím návrhem v téhle věci? Pokud jde o CDM, o tom hovořil právě pan kolega, tam eh, máme v současné době eh, velký problém, zejména s projektem HFC 23. Eh, to jsou klimatické plyny. To je klimatický plyn, který je tisíckrát škodlivější než oxid uhličitý. Tady CDM je dobrý instrument, ale myslím si, že tady na mezinárodní úrovni zklamáváme. Co se s tím bude dělat? Eh, ovlivňuje to hospodářskou eh, konkurenceschopnost některých eh, podniků a tady je třeba uzavřít ten propad, který máme v této věci. Tak já dám slovo o komisi, aby zareagovala co nejstručněji, prosím. Okay, thank you very much. Um, I'll try to reply to, to... Děkuji, pokusím se zareagovat na ty otázky. Některé eh, se více týkají klimatických eh, eh, změn a to nechám kolegům na odpovězení. Takže pokud jde o tu otázku, jak bude fungovat obchodování s emisemi paralelně s těmi mm, limitními hodnotami pro emise. Takže zopakuju, co jsem řekl, že mm, naše studie e, se zaměřovaly na systém, který by nahradil požadavky na používání e, e, a BAT, takže by nešlo o žádný paralelní systém nebo nový systém navíc ale ho náhradu jednoho systému druhým. A jak už jsem také řekl ve svém úvodním vystoupení, tak eh, možná bude potřeba eh, rozpracovat nějaké minimální pojistky eh, v podobně třeba emisních limitních hodnot, tak, abychom řešili možnost Eh, lokálních eh, problémů s ovduším při zavedení tohoto systému obchodování s emisemi. Takže eh, lokální znečištění to je určitá znepokojivá záležitost, kterou musíme dále ještě prověřovat, protože to současné modelování, jak už jsem říkal, nám neumožňuje dospět k úplně stoprocentně spolehlivým závěrům. Pokud jde o rozsah, tak jsme hodnotili evropský, celoevropský systém, ale některé scénáře byly spíše regionálně zaměřené nebo zaměřené jenom na několik členských států, takže jsme eh, simulovali různé možnosti, ale hned od začátku jsme řekli, že ten systém podle nás by měl být založen na celoevropských pravidlech, minimálně celoevropských pravidlech. Eh, čím tedy větší ten obchodní systém, eh, čím větší jeho rozsah teritoriálně, tak tím nákladově zajímavější by pochopitelně mohl býti. Co se týče eh, různých eh, výchozích pozic jednotlivých eh, států na aktérů, tak tady chci zdůraznit, že Hned od začátku jsme hodnotili systémy, které by dosáhly stejných ambicí v oblasti ochrany životního prostředí, tak jak o tom hovoří směrnice o emisích tato směrnice tedy pro nás byla eh, jakýmsi referenčním rámcem pro naše studie a vždy jsme srovnávali výsledky potenciálního systému obchodování s emisemi proti tomu referenčnímu scénáři, tak abychom měli jistotu, že eh, ať už vyjde jako preferované jakékoliv řešení, tak eh, odpovídá té současné směrnici celkový strop pro emise by musel být založen na eh, celkovém, eh, celkové implementaci B a T. Musel by se týkat všech eh, zařízení. Nesledovali jsme konkrétní cílové ceny nebo minimální ceny, to nikoliv. Otázka, která se týkala, týkala integrovaného přístupu, směrnice IPPC a směrnice o emisích, eh, tak eh, chci připomenout, že eh, jiné podmínky pro povolenky než ty limitní hodnoty pro NOx a SO2 budou zachovány, to znamená znečišťují látky ostatní budou ehm, mít stále platné emisní limitní hodnoty ty zůstanou v platnosti. Také víme, že obchodování s emisemi by znamenalo určitou systémovou změnu a tak eh, v tuto chvíli eh, prověřujeme eh, jednak výsledky těch studií, ale také reakce, kterých se nám dostalo od nejrůznějších subjektů a všechny chceme pečlivě prověřit ještě předtím, než učiníme jakékoliv závěrečné rozhodnutí ohledně toho, zda se do toho systému pustit či nikoliv. pokud jde o otázku, jako přidanou hodnotu systém přinese, nebo co si myslíme jako komise, že může systém přinést, tak eh, už na začátku jsme si řekli, že nás zajímá systém, který potenciálně může být nákladově úsporný eh, při stejné ochraně životního prostředí. A myslíme si, že taková možnost eh, existuje, že lze ochránit životní prostředí stejným způsobem za menší cenu, takže Tímto směrem se ubírá, ubírají naše studie a modelované scénáře. A tím na tomto bych skončil. Děkuji vám. Navrhuji vám, protože je to vlastně stejné téma. abychom do zítřejšího bodu vzali dokument 23, bod 7, aplikace systému obchodování s emisemi, čili eh, i eh, aplikace používání této legislativy. A hned bych dala slovo panu Daniel Midosovi z komise. Thank you very much. Um, in relation to the questions asked about... Děkuji. Pokud je o otázky eh, otázku ehm, na eh, kredity eh, z projektu HFC, tak eh, v balíčku o klimatu a energetice ehm, dal parlament Radě a komise v implementační pravomoci pro mezinárodní kredity, které ehm, je možné uplatňovat od 1. ledna 2013. Jak říkala komisařka Hedegaard Dová minulý týden v parlamentu, tak komise je připravena předložit návrh a nyní jsme tedy předložili takovýto návrh k HFC eh, a eh, tam eh, se navrhuje datum pro celoevropské opatření od 1. ledna 2013. Řešíme tam asi 23 projektů, to znamená jenom asi procento celkových projektů, ale asi, které představují už asi polovinu kreditů v rámci CDM. My jsme vydali zároveň k tomu dokument a samozřejmě rádi uvítáme názor parlamentu a kohokoliv jiného k těmto materiálům. Jak říkala komisarka, Hedrado, jak říkala komisarka Hedegardová, nejde o e, vydávání menšího počtu kreditů. Podporujeme mezinárodní e, snahy a naše posouzení vede k tomu, že to nebude mít žádný zásadní dopad na cenu uhlíku. Pokud je o dos, dohled nad trhem, tak ve článku 12 směrnice se zabýváme tím, jestli bychom toho měli udělat více a, a my k tomu, komise k tomu připravuje sdělení, které eh, dostane parlament za několik měsíců. Pokud jde o cílovou cenu, tak komise nemá žádnou cílovou cenu v rámci EU ETS. Pro nás je to nástroj, který eh, my dosahujeme eh, výrobní cíle a za, za nejmenší náklady a pokud by bylo levnější eh, stanovit si 30% eh, cíl eh, snížení, tak bychom to udělali spíše než těch 20%, které teď máme. Polovina z výnosů z dražeb povolenek by měla jít do členských států na opatření z ekologická. K tomu se zavázaly členské státy a komise eh, o tom podá zprávu parlamentu, takže my to budeme sledovat. Doufáme, že parlament to také bude sledovat. Pokud je o letecký průmysl, tak eh, vlády uvedly, že použijí 100% výnosu z dražeb na eh, boji s klimatickými změnami. A pokud jde o z- izolace, tak tam členské státy o tom můžou podávat zprávu, ale nic to po nich nežádá. Potom se zeptali na emise oxidu dusíku v leteckém průmyslu. Tak já připomínám závazek přijatý při schválení té legislativy komise, naše oddělení konkrétně, pracuje na implementaci systému obchodování s povolenkami v leteckém průmyslu a zatím nemůžu k tomu nic říci ale nezapomněli jsme na to. Děkuji. Děkuji, pan Skilakakis a po něm další, ale prosím vás pěkně velmi stručně, ano? Velmi stručně, paní předsedkyně. Děkuji komisi za to, že se začala eh, pohybovat a to poměrně rychle a děkuji komise Hedegor za to. Eh, také bych rád informoval kolegy, že eh, v návratnost investic s cenou kapitálu 10% je 78, je 78 krát podle eh, posouzení dopadu komise. Takže to, co jsme říkali, bylo zcela správně. A také ty eh, projekty Eh, pro HSC 23 eh, se zaplatí už za rok. Takže oni teď vydělávají. A já myslím, že musíme jednat jako výbor a jako parlament a zjistit, co můžeme udělat až do konce roku 2012. Komise odvedla eh, svůj díl práce a teď je na nás, abychom začali jednat a bavit se se členskými státy. Děkuji. Jenom velice stručně. Stejně jako eh, kolega Skelakakis i já vítám posun komise. Nicméně pořád ještě tady máme dvouletou díru v tom systému. A já si říkám, jak ji zavřít. Jedný, jeden ze způsobů, a už tlačím na svoji národní vládu, jestli komise eh, by to například probrala z Business Europe – Oni prostě musí pochopit, že se jedná o díru ve stávající legislativě, ale nemá to mít takovéhle vedlejší účinky. A oni musí být ochotní nějak zašítit dohodu a, a vyzvat podniky, aby nevytěžovali tu mezeru. Je komise eh, ochotná v tomto něco udělat? Děkuji. Mohl byste prosím pěkně krátce zareagovat? Uh, thank you. Um, during the period... A děkuji. Tak eh, od té doby, co komisař Edgard eh, oznámil, že jsme, že chceme připravit chceme připravit to sdělení, tak jsme dostali spoustu a reakcí máme na webové stránce, abychom byli transparentní, takže uvidíte, ehm, že Business Europe není přímo pro návrh komise v tomto znění, takže očekáváme, že ten dialog bude eh, pokračovat. Eh, komise předložila návrh, který se bude týkat eh, dat Ehm, tady by měl začít platit co možná nejdříve, před lednem 2013, to je výsada členských států. Tam nemá samozřejmě komise do té doby možnost cokoliv předkládat. Děkuji mnohokrát. Teď navrhl, bychom přišli poslednímu bodu, který máme na dnešní odpoledne v programu, a sice politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013 a slovo má Žerben Jean Žabrandy, který je zpravodajem za ALDE. Eh, Děkuji vám. Paní předsedkyně, to jsme si nechali to nejkrásnější nakonec. Eh, děkuji kolegům, kteří ještě se trvali v sále. Eh, jde-li o mm, eh, nový finanční výhled, je třeba říci, že tady to budí skutečně veliký zájem. Jedná se o finanční rámec až do roku 2020. A také vidíme, jak statický je dosavadní systém. Dnes, v roce 2010, my eh, máme definovat eh, prostě rozpočtový rámec do roku 2020. To si můžeme vzpomínat na pětileté eh, plány bývalých zemí Sovětského svazu. Máme desetileté plány a to znamená, že v současné době vydáváme peníze na to, co se rozhodlo v Evropě 2005, ale to bylo jenom ještě předsednictví za Tony Blaira. Já rád bych vám připomněl, jak funguje dnešní systém. V prosinci 2005 se přesně definuje, jak budeme v roce 2010 až do roku 2013 vydávat naše peníze. A proto je naše angažovanost týkající se finančního výhledu tak nesmírně důležitá. A proto nám tak leželo na srdci, abychom eh, na radě při vyjednávání o rozpočtu zůstali pevní, eh, protože se jedná o celkové plánování rozpočtu, nejenom o příští rok. Já jsem vypracoval mou zprávu 1500 znaků, 75krát je tam moje jméno, to uvedeno. No ne, že bych tam psal moje jméno, já jsem tam psal něco zajímavého, ale tím chci jenom poukázat na to, jak nesmírně jsem se musel omezovat. Musel jsem to zhrnout v angličtině, ale potřebuji také vaší podporu, aby to bylo možná ještě přesnější v té angličtině. Také jsem přemýšlel o tom, jak by tato zpráva mohla mít co nejlepší dopad na naši závěrečnou zprávu týkající se finančního výhledu. Eh, kolega Garigo eh, v eh, de, de Je ve výboru SUBE. Ve výboru SURE. Máme řík... ...daarin blijven vertegenwoordigen. A budeme se snažit prostě hájit zájmy našeho výboru na ochranu životního prostředí. Já jsem teď nechtěl hovořit o jednotlivých položkách rozpočtu, ale eh, jedná se mi spíše o perspektivní vizi trvalé udržitelnosti v Evropě. To jsem tady chtěl vyjádřit. Domnívám se, že mělo by se nám podařit tuto perspektivní vizi zabudovat i do závěrečné zprávy parlamentu, jistě bychom byli jistě bychom podpořili i tu ekologickou stránku celé záležitosti a to je to, co tady vlastně bylo dnes v naší diskuzi potvrzeno. Jedna, máme tady dva sloup, dva, dva pilíře, Eh, samozřejmě na ně poukazujeme velice často na našem výboru, ale nyní se jedná o reformu společné zemědělské politiky a politiky rybolovu, dopravní politiky a tak dále. A je třeba toto poselství prostě ještě prohlubovat a to všechno eh, je velice často pouze krátkodobé uvažování, ale integrace politik je nesmírně důležitá a k tomu patří také subvence. A tady je třeba dávat bedlivý pozor na to, jaké subvence jsou nevýhodné pro životní prostředí. No, to vlastně bylo konstatováno už na setkání G20, ale i v Goji při diskuzích o biodiverzitě se o tom také hovořilo. Druhý pilíř. Tady můžeme citovat slova Billa Clintona It's the economist lobby. Čili eh, tady je důležité i z ekonomického hlediska snažit se o trvalou udržitelnost. Domnívám se, že do budoucna můžeme být úspěšní pouze, budeme-li tam mít ten trvalý udržitelný aspekt. A budeme, když se podíváme na jiné ekonomiky ve světě, paní Meglin už se o tom zmínila, patenty, zelené technologie, to všechno v Evropě funguje docela dobře, ale podívejme se na Čínu. I Čína se velice snaží a nebudeme-li dávat pozor, tak nás Čína může skutečně předeběhnout a tady se nejedná o pracovní síle, ale oblast inovací. A zohledníme-li, že tady historicky jsme měli docela dobrou pozici, eh, je třeba dbát na to, abychom tuto pozici co nejdříve nestratili. Čili trvalá udržitelnost je nesmírně důležitá proto, že máme co dočinění s nedostatkem nerostných surovin. Právě proto se tak silně angažuje Čína v této oblasti, protože to je také vlastně ekonomický potenciál. Suroviny se mm, budou stále více zdražovat. A to, co před několika týdny bylo ještě v novinách, o kovech vzácných zemin, v Evropě vlastně nic takového nemáme. A potom stále přísnější ekologické zákonodárství, to je také důležitý motor pro trvale udržitelné hospodaření a potom je třeba zohledňovat také spotřebitele. Před několika týdny veliký koncert Unibeva oznámil, že 2020, že v roce 2020 chtějí být trvale udržitelní. To souvisí s nedostatkem surovin, ale jedná se tak taky o respektování chování spotřebitele. To zažilo Nestlé například. Hmm. E, u výrobku z palmového oleje, které nebyly získávány s aspektem trvalé udržitelnosti a tyto byly bojkotovány spotřebiteli. Hmm, čili to je dlouhodobá perspektivní vize, kterou já bych tak nesmírně rád znovu nalezl v závěrečné zprávě k finančnímu výhledu Evropského parlamentu. Ale když argumentujeme s dlouhodobými mm, eh, myšlekami, musíme si uvědomit, že to také stojí peníze. Eh, my tady máme 450 milionů na rok a to není příliš. Potřebujeme daleko více, když se podíváme jenom na seznam těch přání a seznam slibů, které byly již vyřčeny. Například pro Natura 2000 je potřeba 5,8 miliard euro, to vypočítala komise. A v Kodani Eh, byly učiněny přísliby pro boj proti odlesňování. 18 miliard je nezbyt. To jsou všechno gigantické sumy, které rozhodně nebudeme generovat všechny pouze z rozpočtu EU. To všechno nemohou být pouze veřejné peníze. Je třeba eh, zapojit do toho také eh, soukromé zdroje a soukromé prostředky. Já jsem tyto částky nezmínil v návrhu mé zprávy a udělal jsem to zcela vědomě, ale musíme se na každý pád postarat o to, aby Evropa měla, mohla dát k dispozici dostatek peněz pro nezbytné cíle v ekologické politice. A pak bych ještě rád řekl, že se nesmírně těším na reakci mých kolegů. Právě jsem řekl, že návrh této zprávy je skutečně pouze jeden kamínek v celé mozaice které by měly vyústit eh, ve zprávě pana Garrigy a ve výboru SURE eh, se budou jistě zasazovat o to, aby tyto ekologické aspekty byly zohledněny. Děkuji. Děkuji vám za představení vaší zprávy. Dan, prosím. Øh, øh, Děkuji. Děkuji eh, kolegovi za úvodní slovo a za všechno práci, kterou zatím uvedl. Já si myslím, že eh, je velice vhodné, že tu zprávu projednáváme eh, hned po prezentaci profesorky McGladeové o stavu na vyhlídkách evropského životního prostředí, protože řada závěrů z této zprávy jsou závěry, které bychom měli integrovat i do tohoto stanoviska. Tady bych měl několik eh, námětů na zlepšení té zprávy, která si myslím, že je jinak velice eh, dobrá. Myslím si, že eh, pan zpravodaj k tomu přistupuje tak, jak to bychom to mohli podpořit. Nicméně mám několik námětů k tomu, jak tu zprávu vylepšit. Myslím, že je třeba zdůraznit, že v Evropské unii máme tedy dlouhodobé hospodářské plánování, finanční perspektivy, to je mnohem delší než v řadě členských států. A jeden z velkých problémů, který souvisí eh, s využíváním zdrojů v řadě zemí, je, že se právě plánuje příliš krátkodobě. Finanční politika je tam taková, že mají každý eh, rok eh, jiný rozpočet. To v Evropské unii také, ale eh, máme také dlouhodobé plánování a tím můžeme vytvářet, nebo dělat, díky tomu můžeme dělat fundamentální reformy a měnit fundamentální struktury v Evropské unii. To musíme využít, protože pokud potom špatně rozhodneme, špatně rozhodneme pro životní prostředí, tak ty dopady jsou o to závažnější. Konkrétně, bychom tam měli zúraznit, že evropský rozpočet samozřejmě by neměl podporovat ve ženských státech opatření, která eh, životnímu prostředí a klimatu uškodí. Dnes bohužel máme celou řadu příkladů eh, toho, kde se evropské peníze používají na projekty, eh, jež jdou proti ekologickým a klimatickým cílům, které jsme si stanovili. A tomu by nemělo docházet. Také bychom si měli eh, bychom se měli zamýšlet nad tím, jak použít ty zdroje, které máme pozitivně, když chceme dosáhnout skutečných změn ve členských státech. Tady hovořím o společné zemědělské politice. To je politika, kde můžeme nalézt určité možnosti. Já si myslím, že jednou z věcí, eh, které bychom mohli udělat, by bylo hovořit konkrétněji eh, ve svých eh, stanoviscích ohledně toho, co jak eh, lépe podmínit ekologické financování na určité požada- určitými požadavky. Já vím, že je tady otázka toho, jak by takováhle zpráva měla být podrobná, ale pokud jde zrovna o zemědělskou politiku, tak bychom měli a zohlednit její důležitost a přijít s nějakými praktickými náměty toho, jak to všechno zvládnout technicky. Myslím, že kolegové v jiných výborech tady mají také určitý problém. A kromě toho Tady máme různé způsoby a prostředky k měření eh, v eh, dopadu na životní prostředí. Jsou tady ekologické indikátory. Prostě bavíme se o, eh, nebo je tady celá ta debata za rámec HDP, to znamená negativní a pozitivní dopady naší ekologické politiky, tak já si myslím, že Tolik tedy eh, k tomu, eh, co jsem chtěl říct dnes. Eh, Ani tím jsem to nedal písemně, ale myslím si celkově, že to je dobrá, dobrý přístup. Já jsem si jistý, že dostaneme od výboru velice dobrou zprávu. Výboru, velmi dobrou zprávu. Děkuji. Prosím dalšího řečníka. Pardon. Fernandez, excusez-moi. Fernandez, promiňte. Presidente, também queria saudar Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodaji za odvedenou práci a dovolte několik návrhů, které se této zprávy týkají. Tak nadcházející finanční výhledy se budou řídit strategií Evropa, Evropa 2020, to bude základ a na tuto strategii bychom tedy měli také odkazovat, pokud je o ochranu životního prostředí. To je pro nás jasný cíl. 2020, tedy 20, pokud jde o eh, snížení emisí CO2, eh, což můžeme rozšířit až na 30, pak 20 eh, jakožto navýšení energetických úspor a 20% zvýšení obnovitelných zdrojů. Takže mm, na toto nezapomínejme a komisař pro životní prostředí to takto definoval. Ať už s tím, eh, s touto strategií souhlasíme či nikoliv, je to stanovený cíl a tato strategie eh, musí být něčím eh, financována. Potřebuje tedy účinnější Evropu, pokud jde o využívání zdrojů a přitom musíme splnit spoustu povinností, které jako Evropa máme. Takže, abychom to dokázali a zvládli, tak potřebujeme mít nějaký mm, referenční rámec. A jak říkám, ať už souhlasíme nebo ne eh, s touto mm, vizí, eh, s těmito stěžejními eh, cíly energeticky úsporné Evropy. Dále chci zdůraznit, že eh, musíme eh, prosazovat transparentnost, eh, transparentnost ve všech investicích, ve všech oblastech i v životním prostředí. Je třeba vědět, kam peníze nakonec jdou, na jaké konkrétní projekty, aby bylo možné tok peněz přesně monitorovat a dohledat, zda jsou využívány účelně a řádně. Je třeba vědět, na jaké přesně projekty peníze jdou. A abychom toto měli pod kontrolou, tak je potřeba, aby eh, při dalším přidělování evropských prostředků jsme neuplatňovali pouze mm, v procesu, eh, nebo nezapojovali do procesu pouze ty stávající dvě eh, instituce, ale pracovali jsme ve třech společně. Eh, Madame Og. Paní Og. Děkuji. Abych to řekla rovnou, co se týče návrhu, který nám kolega předkládá, nemám mnoho co jak si vyčítat, ale trochu bych posílila to, co právě také řekl José Manuel a sice ten integrativní přístup. Stojíme více či méně a to jsme vlastně jako parlament již udělali. Stojíme na bázi eh, Evropa 2020 a tady se jedná o inteligentní, trvale udržitelný přístup a když to navzájem pospojujeme a skloubíme, tak zcela jistě dospějeme k tomuto integrativnímu přístupu pro náš díl, to znamená pro životní prostředí. Protože jeden cíl v jedné politice může být, že tento cíl může být jeden z těch tří, který najednou půjde do popředí, ale není možné, abychom ztráceli ze zřetele to, že je třeba prosadit i ty dva další. Čili to bych tady nějak víc zdůraznila a samozřejmě, že zemědělská politika tady hraje obzvláště e, velkou roli, ale samozřejmě také politika soudržnosti. A tady bych chtěla už teď e, vyzvat všechny kolegyně a kolegy. Přijďte prosím 13. ledna příštího roku do výboru SURE, ŠUR, sure, protože tam se budeme zaobírat sektorální tématikou a 13. ledna začínáme se zemědělskou politikou. A je samozřejmě vynikající, když tam nesedí pouze zemědělští politici a vyjadřují svá přání, nýbrž když také přijdou ekologičtí politikové a řeknou, tak moment, je třeba na tomto, na tomto a na tomto místě ještě něco doplnit a něco malinko změnit. Vždyť máme celou řadu dostatečných, domnívám se, předloh, jak to můžeme dělat. Co mi? Tak trochu, no, jak bych to měla říct, chybí, je, co uděláme, protože to je, proto jsme také příslušný výbor, co budeme dělat při uh, pomocích při katastrofách. Necháme to úplně padnout pod stůl nebo chceme to zahrnout do příštího finančního výhledu? Nebo si tady představujeme úplně jiný nástroj? Eh, to by bylo třeba asi ještě zvážit, ale máme na to ještě dostatek času, domnívám se. A jinak, co se týče pracovní předlohy, tady mohu jedině říci, nejsilnější nástroj, jako formulace the strongest tool, to je trošku přehnané. Já si myslím, že nejsilnější věc, kterou máme v ruce, je nejsilnější nástroj, je prostě naše legislativa a eventuálně také prostě zasávání do rozpočtu, do pos dosud v dosávadním finančním výhledu jsme vlastně nebyli nějakým zvláštním způsobem vybaveni penězi a proto jsem skutečně velice za ten integrativní přístup pro příští finanční výhled, protože jedině tak se nám podaří prosadit a uskutečnit cíle, které jsme si přece vzali. A možná ještě poslední informaci nebo poslední připomínku, jak bych to měla vyjádřit, když tedy budeme přemýšlet o těch inteligentních přístupech, tak musíme pohlížet nejenom na výzkumné programy, ale musíme tady zapojit také oblast vzdělávání a dalšího vzdělávání. Bylo to tam tak trochu naznačeno v té zprávě, protože Gen Jansen tady říká, ano, potřebujeme také dostatek prostředků pro vzdělání, eh, pro eh, školení a tak dále. Na tomto místě bychom to možná měli ještě trochu rozvést, protože nejkrásnější cíle, které máme, nám nebudou nic platné, když ve členských státech nebudeme mít dostatek lidí, kteří trvalou udržitelnost budou skutečně také provádět, myslet a provádět. Nebudou-li podniky schopny eh, prostě přešaltovat se eh, z toho eh, získá z orientace na zisk na orientaci na trvalou udržitelnost, tak je třeba začít něco dělat i tady. Prostě přeškolovat eventuálně naše dobré strojaře, ale na konci by to nemělo být jenom dobré strojírenství, ale mělo by to být trvale udržitelná výroba, kterou by nám měli dodávat. A v tomto ohledu se domnívám, když se nám to tak podaří, já teda vůbec nevím, jestli to ještě půjde, jestli máme ještě nějakou možnost na předkládání pozměňovacích návrhů ve smyslu toho, jestli to můžeme ještě nějak rozšiřovat. Doufám, že možná bychom tu stránku mohli ještě trošku zaplnit, tak abychom prostě nemuseli opakovat to, co už je na papíře, ale jinak velice souhlasím. A myslím si, že ve výboru šůr všechny části, které už jsou tady obsazeny, se, obsaženy, se prosadí. Vitalize. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také panu zpravodaji a Jutě Hauk, která je nejdůležitější postavou v celé této debatě a je dobré, že spolupracuje také v našem výboru. Já budu stručný. V roce 2005 byla stanovena současná finanční perspektiva 2007 jsme, jak na to upozornil kolega Fernandez, vlastně rozhodli o strategii 2020 a teď musíme mm, eh, skutečně nejpozději eh, přizpůsobit tuto strategii právě v této oblasti. Pakliže protože minulý týden se většinově rozhodlo, že bychom to chtěli dělat už teď a sice jít na těch 30%. EPP se domnívá, že doba ještě nenazrála, ale já se domnívám, že během příštího finančního výhledu by to mělo být nejpozději tam tak daleko, že bychom se pohybovali u těch 30%, pakliže skutečně chceme zastavit změny klimatu tak musíme prostě také jít v Evropě dále. Musíme počítat s tím, že budeme usilovat o těch 30% a musíme proto mít také dostatek finančních prostředků, protože nebude tak jednoduché nalézt nějakou finanční kompenzaci v jednotlivých členských státech, abychom je mohli eventuálně doprovázet, když budou mít ještě potíže, aby uskutečnili ty cíle v oblasti klimatu, které jsme si přece vzali a které byly schváleny. Domnívám se tedy, že tady bychom měli napřít náš zřetel nejenom krát krátkodobě, ale dlouhodobě. E, čili nepochybovat o tom, že toho cíle 30 dosáhneme. Jistě to chceme, stojí to také sepsáno v materiálech EPP a chceme-li to, musíme také ve finančním výhledu toto zohlednit. Děkuji vám mnohokrát. Mm, merci, Peter. Děkuji, Petře. Možná jenom rychlý závěr, pane zpravodaji. Um, ik, ik, ik ben het... Ano, ano, samozřejmě, já budu velice stručný, paní předsedkyně. Souhlasím s komentáři kolegů, myslím, že posilují ty hlavní body, které jsou obsaženy v této zprávě. Já jsem se nad tím sám také zamýšlel, ale e, už mi v tom návrhu nezbylo dost místa, aby to tam mohl zapracovat. Ano, ta agenda 2020 by měla být asi zmíněna explicitně. Pokud jde mm, o mě, tak eh, mm, je ta transparentnost vynikající věc, to bychom tam měli začlenit. Eh, to, co říkal pan Fernández, rovněž eh, pak, co jsme to tady měli dále. Pomoc při případných přírodních katastrofách, Nevím, jak to tam eh, dobře začlenit, eh, zapracovat eh, zase, abychom nestratili ze zřetele ten náš hlavní mm, záměr, který chceme prosadit. Já bych to s vámi ještě potom znovu dořešil tedy s přes novým návrhem. Každopádně vám mnohokrát děkuji za tuto eh, zprávu, za tento návrh, který vlastně přivítali všichni kolegové. Eh, víte, že pozměňovací návrhy eh, jsou do 14.12. a bude se o tom hlasovat v, prosinci, v, v březnu 2011. A končím dnešní zasedání a sejdeme se zítra v 9. Krásný večer.